Diamo inizio. Benvenuti a tutti, buonasera a tutti. Já vás tady všichni vítám, dobré odpoledne. Zahájíme naše jednání. Právě skončila schůze koordinátorů. Přijali jsme určitá rozhodnutí, takže skontaktujte eh, své předsedy skupin a koordinátory. No a teď hlavně k pořadu jednání, vážení kolegové, zítra máme na pořadu jednání schválení stanoviska, které se týká o zrušení ustanovení nařízení 1762 2000 o nepovinném označování hovězího masa. Exekutivní výbor mezi tím předložil eh, změněný návrh, který nebyl vzat eh, v úvahu při sestavování tohoto návrhu ani v pozměňovacích návrzích. A proto já navrhuji, abychom naše hlasování odložili na 8. května, to znamená na příští zasedání výboru, a abychom si stanovili nový termín pro eh, předkládání pozměňovacích návrhů, a to do 25. dubna 12 hodin. Návrh komise je KOM 2012 162. Eh, A pokud souhlasíte, tak já bych požádal také kompetentní výbor, aby i oni odložili své hlasování. A pokud k tomu nic nemáte, tak můžeme takto změnit pořad jednání. Pak bych vás, vážení kolegové, chtěl informovat, jak vy také víte, už od 1. dubna eh, v rámci ehm, přístupu Chorvatska do Evropské unie se budou pozorovatelé z chorvatského parlamentu účastnit naší práce. A na našem výboře máme váženého pana Boro Grubisiče, kterého tady vítám na našem výboru. Pan Boro Grubisič se tady bude účastnit našich zasedání a já jsem rád, že ho mohu za celý výbor tady přivítat. Potom máme tady na Agri Eh, nového náhradníka z Finska, pana Petri Sarvana, takže jeho tady také vítám. Děkuji Petri. A teď eh, můžeme přejít eh, dál k bodu 3. Schválení zápisu ze schůze ve dnech 19. 20, 19. 20. března 2012. Pokud k tomu nic nemáte a pokud k tomu nic neřeknete do konce tohoto dnešního jednání bude zápis schválen. I dnes, jako obvykle, je náš výbor webstreamován. Bod 5. Přímé platby zemědělcům podle režimu podpor, na něž se vztahuje SZP. Zpravodaj je Luis Manuel Capula Santos. A přejdeme tedy k nejdůležitějšímu bodu dnešního jednání, což je reforma SZP a konkrétně eh, k té otázce přímých plateb. Je to eh, jedna ze čtyř hlavních eh, složek toho balíčku reformy a pravděpodobně jedna z nejkontroverznějších a nejsložitějších. A pro mnoha konzultacích a diskuzích nám dnes zpravodaj představí hlavní linie svého návrhu. A ještě než dám slovo Luisovi, tak bych vám chtěla všem připomenout, že Čtyři návrhy by měly být prezentovány během zasedání našeho výboru v červnu a pozměňovací návrhy e, se potom stanoví Lhůta pro pozměňovací návrhy se stanoví e, v červenci. Teď dám slovo Luisovi a pak začne diskuze. Dobrý rád, senior. Děkuji, pane předsedo. E, během minulých čtyř, pěti měsíců jsme se snažili všichni zintenzivnit kontakty, vyměnili jsme si názory a já, jakožto zpravodaj, jsem hovořil s mnoha kolegy a s mnoha organizacemi zemědělců, s mnoha organizacemi eh, pro ochranu životního prostředí, také jsem hovořil se zástupci eh, místních vlád. A já si myslím, že jsem si mohl udělat eh, kompletní obrázek ohledně argumentů pro a proti. A také myslím, že jsem si mohl udělat eh, velice dobrý obrázek o tom, v čem by mohlo spočívat eh, možné řešení. Já si myslím, že je důležité, aby Evropský parlament mohl nabídnout silnou pozici, která bude konzistentní, protože jenom tak budeme moci dobře vyjednávat v rámci exekutivního výboru. Ty návrhy, které vám předložím, nejsou pouze moje návrhy, ale také návrhy, které si myslím, že by mohly dopomoci ke konzensu. Takže za prvé pohovořím o klíčových aspektech naší zprávy. Zaprvé pohovořím o redistribuci. To je dosti polemická věc. Takže redistribuce musí být, tady s ním všichni souhlasíme, musíme tedy napravit eh, situaci, která je nespravedlivá v některých členských státech, pokud je o platby na hektar. Eh, komise předložila svůj eh, návrh a já bych chtěl předložit alternativní návrh, který bude jednodušší Návrh, který je mnohem eh, vhodnější, pokud jde o současnou ekonomickou, politickou a finanční situaci. Ty členské státy, které se nacházejí v situaci, která je pro ně nevýhodná, v nepříznivé situaci, tak oni tyto státy budou moci zlepšit svoji situaci a tím pádem zabráníme tomu, aby žádný členský stát nebyl pod 60%, což je ten komunitární úroveň. A tím pádem Eh, dosáhneme ne těch 90%, co dosahuje komise, ale dosáhneme 100%. Takže já to, co navrhnu, je větší eh, nárůst pro ty, kteří se nacházejí pod tím průměrem, daleko pod průměrem a menší nárůst pro ty, kteří jsou eh, těsně pod tím průměrem. Aby toto úsilí bylo kompenzováno. Hlavně se to týká finančních zdrojů prvního pilíře. Takže členské státy, které mají e, větší část rozpočtu, tak tyto státy by se měly účastnit ve větší míře redistribuce. Takže my požádáme o úsilí ty členské státy, které se nacházejí nad komunitárním průměrem, takže to bude přiměřené úsilí. Samozřejmě toto povede k vyšším nákladům než ty, o kterých hovoří komise, ale alespoň dosáhneme vhodné redistribuce. A doufám, že toto řešení bude vhodné pro všechny. Druhý bod. Ozelenění, greening. návrhy, které chci předložit. Samozřejmě jsem otevřen veškerým připomínkám, ale pokud jde o ozelenění, tak já bych chtěl navrhnout následující. Za prvé oddělení základní platby od platby, která je pro ozelenění, protože pro mě jsou to e, dva různé koncepty. Za prvé, ta základní podpora by se měla řídit tou podmínkou ozelenění, ale ta greeningová platba by se měla řídit podle pravidel greeningu, eh, bez ohledu na to, že se budou moci ukládat sankce v případě nesplnění, ale to bude v rámci horizontálního nařízení, což má na starosti kolega Lavia. Také musíme dbát eh, na to, aby ty požadavky se mohly uplatnit eh, jasnějším způsobem v případě intenzivního zemědělství, protože toto zemědělství eh, je to, které eh, škodí nejvíce ekologii. Takže já bych chtěl, aby tato opatření se aplikovala tím způsobem, aby to nevedlo k přílišné byrokracii. Také bych chtěl, aby se zjednodušily návrhy, které uskutečňuje komise v jiných oblastech. Například komise navrhuje, aby eh, v případě eh, Ecological Focus eh, Area, plocha využívaná v ekologickém zájmu, a pokud jde o diverzifikaci plodin, tak aby se uplatnily podpory v případě zemědělských podniků, které mají více než 3 hektary. Já si myslím, že to není dobrý nápad, protože tady hovoříme o velmi malých plochách. A kdy pravděpodobnost, že farmáři by se Mm, mohli eh, navzájem obvinovat ze závažného porušování. Takže toto by se mělo učinit jinak. Ta opatření by se mělo omezit na hospodářství, která mají více než 20 hektarů na ty zemědělské podniky. A pokud jde o to, o ty platby, v případě těch eh, zemědělských podniků 3 až 20 hektarů, tak ta diversifikace by se měla omezit na dvě plodiny. Eh, pokud jde o eh, plochu využívanou v ekologickém zájmu, tak tam by se poskytovaly pobídky zemědělcům, které mají chráněné ekologické oblasti, abychom mohli vytvořit ekologické koridory. <clears throat> Eh, v případě, že eh, zemědělský podnik eh, bude moci tedy eh, eh, do eh, své činnosti zahrnou tuto ekologickou oblast, tak by měly být tyto podniky podpořeny. Také pokud jde o en, agroenvironmentální opatření, to jsou ta opatření, která zachází dále, než jsou pouhá greeningová opatření. A to se týká tedy toho, o čem komise hovořila jako o biozemědělství. To se tomu blíží. Agroenvironmentální opatření jdou dále než pouze oblasti greeningu. Takže my si myslíme, že tyto oblasti by se měly podobat tomu, co říká komise pro biozemědělství. A v případě eh, podniků které jsou integrovány do Natura 2000. A pokud je o opatření na ochranu půdy, eh, například pokud jde o stále pastviny, tak eh, toto opatření eh, by se mě mohlo uplatnit i na jiné oblasti v případě, že používají opatření na ochranu půdy. Jedná se o udržení Eh, travin v těchto oblastech. Eh, například, kde jsou vinice, Eh, protože tyto eh, traviny vlastně slouží jako ochrana půdy, eh, což je stejné jako v případě stálých pastvin. Takže těch trvalých travních porostů. Takže v oblasti tohoto ozelenění bychom mohli tím pádem zapojit tam mnohem více zemědělců, než to, co navrhuje komisa. Bylo by to jednodušší, protože agroenvironmentální opatření už mají svoje vlastní kontrolní mechanismy a proto bychom mohli ušetřit eh, mnohé, pokud jde o administrativní zátěž a pokud jde o úsilí v rámci inspekcí a kontrol. Potom mám ještě několik návrhů, eh, například eh, pokud jde o Eh, interní slučování. Jde o to, aby eh, v rámci členských států jednotkové platby na hektar by měly být stejné pro všechny zemědělce. Ale my víme, že existují velké regionální rozdíly v samotném členském státě. Proto by možná bylo lepší, abychom tam eh, měli nějaká procenta, procentuální rozsah, kdy ty členské státy můžou poskytnout své podpory, své dotaci na základě mm, charakteristik jednotlivých regionů, těch eh, specifičností. Já proto nevím, proč komise navrhuje takové rozdíly mezi těmi členskými státy, když vlastně v rámci členského státu vyžaduje, aby to splynutí bylo stejné. Já si myslím, že to je opravdu velký protiklad. A potom další věc, která je také polemická, pokud jde o definici aktivního farmáře. Já bych chtěla učinit několik návrhů. Jsem si vědom toho, že je velice obtížné dospět ke konsensu, ale pokud jde o definici aktivního farmáře, tak si myslím, že ta definice by měla být povinná, ale mělo by to být ponecháno na eh, rozhodnutí každého členského státu. Měl by tam být také negativní eh, seznám těch ploch, které by neměly dostat žádnou podporu, protože se tam nevyvíjí žádná zemědělská činnost, například golfová hřiště. Měl by být eh, vypracován seznám ploch, pozemků, oblastí, které dostávaly podpory, ale které si tyto podpory nezaslouží a měly by být proto vyňaty Eh, z těchto podpor. Eh, potom ty převody mezi pilíři. <clears throat> Já jsem proto, aby tyto převody byly možné. Návrh, eh, toho, eh, návrh té exekutorní komise je velice dobrý, protože některé členské státy, eh, které mají nepříznivou situaci v tom prvním pilíři a mají lepší situaci v tom druhém pilíři, tak budou moci uskutečnit převody z druhého do prvního pilíře, ale tyto převody budou muset být omezeny v co nejvyšší možné míře. Ale také bychom měli dovolit převody naopak z prvního do druhého pilíře. A proto Dobrý návrh by byl, aby jako taková obecná norma by bylo uchovat 10%, tak jak to navrhuje komise, pro převody z prvního do druhého pilíře. Ale mohli bychom mít ještě dále. Pro ty členské státy, které mají velmi silný první pilíř a ten druhý pilíř je téměř neexistující. Pokud chceme podpořit agroenvironmentální opatření, a pokud rozpočet druhého pilíře je například pouze 25%, jak víme, tak bychom měli přizpůsobit tyto mechanismy pro převod na základě těch eh, eh, jednotlivých eh, vach, pilířů pro jednotlivé členské státy. Pokud je o mladé farmáře, tak toto ustanovení by mělo být povinné. A pokud jde o tu dodatečnou platbu, to pap je jasné, že tam existuje velký problém se stárnutím eh, této populace v celé Evropě, takže ten top-up, eh, ta dodatečná platba, by se měla stanovit na plochu, která bude stejná pro všechny. Ten limit by měl být pro všechny a ne, jak to navrhuje komise, a to na základě průměrné plochy Eh, zemědělských podniků ve všech členských státech. Já si myslím, že to je eh, roz, eh, protimluv, protože například si uvědomme, že třeba v Rumunsku ten top-up by bylo pouze 6 hektarů, protože to je průměr, v České republice by zemědělec mohl dostat až 90 hektarů jako topa, protože průměrná velikost v České republice je 90 hektarů. Takže pokud jde o velikost určitého eh, farmáře v určitém členském státě, tak to vůbec nesouvisí s průměrem eh, zemědělských podniků v té zemi. My, kdybychom aplikovali toto kritérium v jiných odvětvích, tak bychom dosáhli opravdu absurdních výsledků a pokud jde o ty vázané platby, e, takže to je požadavek několika členských států. Tak tato otázka by měla být prostudována velmi obezřetně, ale tato možnost by měla být uchována, abychom zabránili tomu, že v některých regionech zmizí určité činnosti. Budeme muset tedy akceptovat přechodné období. A potom další věc, polemická, tak to je zastropování, cupping. Tady toto téma vzbuzuje mnoho různých názorů. Naše politická skupina je proto, aby ty e, podpory byly tedy sestupné a e, bude udržen maximální limit, ale e, tento sestupný přístup uvidíme, jakým způsobem to budeme aplikovat, jestli podle toho, co navrhne komisi, či na základě počtu hektarů, ale každopádně Eh, zachovat zásadu tedy té eh, sestupnosti a částek, pokud jde o ten druhý pilíř. To všechno musíme zachovat. Potom, co je také velice důležité, je eh, zachovat pozitivní diskriminaci, pokud jde o faktor zaměstnanosti. Takže specifické podpory pro sociální podniky například. Eh, pokračuji. Eh, malí eh, zemědělci, to je další otázka, která je polemická. Víme, že v některých členských státech je podíl malých farmářů vysoký a v jiných členských státech to zase neexistuje. Takže tento režim by měl být upraven, abychom pomohli malým zemědělcům, ale na druhé straně, aby e, toto opatření bylo volitelné, dobrovolné, abychom e, neukládali povinnost těm členským státům, které malé farmáře nemají, no tak aby si ty malé farmáře nemuseli vytvořit. A potom další věc. Souvisí to s ozeleněním, ale předtím jsem na to zapomněl. Když jeden eh, když členský stát nevyužije 30 prvního pilíře pro ozelenění, tak tato částka by mohla být automaticky převedena do druhého pilíře s cílem posílit agroenvironmentální opatření. Protože jestliže chceme do ozelenění zahrnout agroenvironmentální opatření eh, v rámci tohoto spojení s tím druhým pilířem, no tak je důležité, aby v tom druhém pilíři na to byly prostředky. A když hovoříme o tom eh, integrovaném nařízení, tak já navrhnu absolutní procento pro agroenvironmentální opatření a také navrhnu, aby byl posílen tento rozpočet s těmi nevyčerpanými částkami z prvního pilíře. Takže, eh, pane předsedo, toto jsou moje hlavní myšlenky. Eh, možná jsem na něco zapomněl, ale každopádně jsem vám eh, tady k dispozici. Čekám na vaše připomínky, aby ten konečný výsledek byl, že to bude jednodušší a spravedlivější pro všechny. Mým cílem je, aby moje eh, zpráva byla vámi podpořena, abychom posílili naši vyjednávací pozici vůči komisi a radě. Eh, takže ty moje návrhy nejsou vůbec radikální. si e, nemyslím, že dosáhneme jednoty v radě, pokud jde o radikální návrh, který by šel proti návrhu komise. Musíme pracovat konstruktivně, zlepšit texty, inovovat v rámci eh, tohoto rámce, v rámci této architektury, kterou nám navrhuje komise. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám všem za pozornost. A omlouvám se, že jsem hovořil příliš rychle. Děkuji. Děkuji, credo, Děkuji, Luisi. No, já si myslím, eh, že eh, to bylo výborné a je důležité, abychom eh, začali s tou diskuzí mezi námi. Já bych chtěl říci, že by bylo dobré, aby zpravodaj i všichni stínoví zpravodajové pracovali v úzké spolupráci, protože my potřebujeme sehnat co nejširší podporu pro návrh našich zpravodajů, takže je důležité už od začátku co nejvíce eh, sdílet informace a snažit se o všem diskutovat. Začneme, mám tady strašně dlouhý seznam řečníků, takže se budeme snažit eh, to nějak zvládnout. Eh, prosím, nemluvte příliš dlouho, mezi dvěma až třemi minutami. Začneme uh, Georgem Lyonsem a potom Jim Nicholson. Takže George. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ze všeho nejdříve poděkovat eh, Luisovi Camposantosovi, Santosovi za práci, kterou tady odvedl. Já sám a další jasně výzpravdové se snaží eh, ty jeho myšlenky rozpracovat. A já bych to rychle prošel a zmínil se o několika otázkách, o kterých tady mluvil. Možná takhle hned z kraje bych řekl, že moje taková obecná reakce je, že já s ním nějak zvlášť, já s ním v zásadě docela souhlasím, ale nevím, jestli to, co říká, není přece jen příliš blízko eh, stanovisku komise že jak si nezaujal nějaké rozhodnější, spíše parlamentní stanovisko. To je věc, o, kterou, o které bych chtěl později mluvit detailněji. A co se pak týká té redistribuce a používat 100% jakožto cíl místo 90%, o kterých mluví komise ve svém návrhu. A v zásadě nejsem proti tomu, je to docela zajímavý návrh, že by ty eh, země s největším objemem eh, měly přispívat do té redistribuce. Eh, uvidíme, co na to řeknou naši francouzští a němečtí kolegové. A potom k té otázce o zelenění, To je velmi důležité. A jedna z kritik, která zazněla, je, že ten návrh komise je jaksi stejný pro všechny, že to nebere v úvahu to, co už dělají některé členské státy v této oblasti. Já si myslím, že to není ale úplně udržitelné stanovisko. Musíme se podívat na různá opatření, která eh, budou vhodnější pro individuální situace jednotlivých členských států. Souhlasím také s Luisem, eh, co se týká oddělení od těch základních plateb. To je věc, kterou rozhodně podpoříme. Také bychom tam chtěli mít ty pokuty. A pak se samozřejmě ještě musím podívat, co chcete detailně navrhnout pro snížení byrokracie, ale cokoliv, co povede ke zjednodušení, bude vítáno. Potom mm, ten váš návrh eh, oblasti eh, na které se budeme obzvláště soustředit z environmentálního hlediska, vytvořit nějaké koridory. Já si myslím, že to je věc, na kterou se ještě musíme podívat, až uvidíme, co přesně navrhujete do detailu, tak eh, se tomu ještě vyjádříme. A potom k té další důležité otázce. Ta se týká eh, mnoha států. Přechod od těch eh, starých plateb na ty platby vázané na oblast. Mluvil o tom i náš ministr, o tom cíli stanovit nějaké maximální nebo minimální požadavky. A pro ty farmáře mělo by to být mezi 80 až 120 procenty eh, průměrné platby na hektar v daném regionu. To je docela zajímavý návrh. Zase se na to budeme muset ještě podívat. Já bych k tomu měla možná jednu otázku. Neměli bychom zajistit, aby všichni farmáři v tom regionu byli na podobné úrovni. A potom je tam ještě to, jak rychle ty změny uděláme. Protože vy tam máte tu kombinaci 40% základní platby a těch 30% v tom ozelenění, to je pro spoustu farmářů strašně velký skok v tom prvním roce a to je věc, na kterou bychom se rozhodně měli soustředit. Možná, že už jste se na to Luisi díval, ale já myslím, že je třeba tohle nějak ošetřit, aby ty farmy lépe zvládly ten první rok. Já si rozhodně myslím, že tohle bude muset být nějak vyřešeno, protože eh, ještě v kombinaci s tím snížením platby na ozelenění, to je podle mě pro každého farmáře příliš najednou. Nejsem si úplně jistý, že ten rok 2019 je skutečně nejvhodněji nastaven. Jsou věci, kterými moc nesouhlasím. Například, eh, co se týká těch limitů. Tam se asi neschodneme, já nesouhlasím s těmi vašimi opatřeními a myslím si, že tady bude spousta lidí, kteří budou mít stejný názor. Co se týká těch peněz o zelenění nepoužitých, které by měly být převedeny do druhého pilíře, s tím souhlasím, pravděpodobně by se to mělo nasměrovat třeba na inovace. Jinak v zásadě s některými věcmi souhlasím, jen si myslím, že bychom se možná měli snažit eh, myslet nějaké naše stanovisko, jinak to bude vypadat jako, že v podstatě jen podporujeme komisi a já si myslím, že to my nechceme. Děkuji. Grazie George, Jim Nicholson, poi Dorf. Eh, děkuji, Jim Nicholson a pak pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji zpravodajovi eh, za jeho přístup k této otázce a myslím, že k tomu přistupuje velmi vyváženě. Jsem rád, že je tady zase zpátky. A první věc, kterou chci říct, je, že ať se po roce 2014 stane cokoliv, nesmí to být příliš prudká změna. Musíme to eh, rozdělit eh, na několik let, aby měli zemědělci možnost se připravit na změny, které přijdou. Všichni víme, že ty změny budou. I zemědělci vědí, že budou. Ale musíme jim umožnit, aby se na to postupně připravili a dát jim více času. Eh, co se týká toho ozelenění, tak eh, vy znáte mé názory. Je to na konci toho návrhu, je to v návrhu komise, musíme se tím zabývat. A co se mě týká, pokud to musíme řešit v té zprávě, budou to také muset řešit zemědělci v terénu. Já rozhodně nejsem pro 30%. Myslím si, že to je moc. Myslím, že to je moc na ten pilíř pro ozelenění. Ale ať už stane cokoliv, musí, být, musí to být zjednodušené. Jenomže já říkám, že to musí být zjednodušené. A když vidím ty návrhy komise, tak tam nic jednoduchého vůbec není. A nevím, nedovedu si představit, jak by to mohlo být implementováno s ještě větší byrokracií. A rozhodně Nevím, jestli těm zemědělcům nějak poslouží nějaký seznam, který my vytvoříme. A pokud ano, tak ten seznam nesmí být stejný pro všechny členské státy, protože nejsou všechny ve stejné situaci, musí tam být určitá flexibilita. A co se týká těch eh, oblastí těch ekologických oblastí, tak ty bych nejradši úplně odstranil. A pokud ano, ta pokud tam musí být, tak to musí být úplné minimum. Já vím, že v některých oblastech už se zemědělci účastní takovýchto aktivit a bylo by nefér, kdyby museli platit eh, za toto dvakrát. A co se týká těch stálých plodin, a pastvin. Já si myslím, že se musíme ujasnit, co si o tom myslíme a co vlastně chceme říci. Já znám spoustu půdy, která v posledních 50, 60, 70 letech nebyla nikdy obdělávána. Já si myslím, že většina půdy, tam odkud pocházím, je v podstatě porostlá trávou a tak zůstává, takže si tohle musíme vyjasnit. A co se týká těch limitů, tak já rozhodně nejsem pro nějaké limity. Členové z některých nových členských států asi vědí, jak těžké tohle bude, jak nesnadné. Já si to velmi dobře uvědomuji, naše skupina si tohle velmi uvědomuje. Myslím, že k tomu bude docela dlouhá diskuze a podle mě je to věc, kterou zvládneme mm, až v poslední fázi jednání. Takže musíme se opravdu podívat na specifickou místní situaci a nastavit to podle toho. Jinak ještě jsem nenašla nikoho, kdo by podpořil tu myšlenku tu myšlenku, která se tady navrhuje, vůbec nevím, jak to chcete udělat. Respektive podívejte, já chápu, jak říkal eh, zpravodaj, že bychom měli zastavit seznam toho, co se nesmí. Já s tím souhlasím, musí to být jasné, žádné hlouposti, musíme používat půdu k produkci jídla a ničemu jinému. Ale co je to aktivní zemědělec? To je naprostý nesmysl. A když budete k tomu dělat nějakou definici, bude to tak byrokratické a bude to stát tolik peněz, že podle mého to bude prostě noční můra. Musím říct, že Velká Británie s tím měla velké potíže, protože se jim pak nedařilo sestavit eh, dostatečný pilíř 2. Já eh, vím, eh, že s tím nebudete spokojeni, ale my prostě ve Velké Británii potřebujeme více peněz, abychom mohli provádět ty požadavky environmentální politiky. A ještě bych chtěla něco říci k další věci, která je podle mě docela zajímavá. Minulý týden účetní dvůr dost kritizoval ten reformní balíček. A že bude příliš nákladný. Ale já si myslím, že komise ve své zprávě říká, že eh, provést tyto návrhy bude stát dalších 15 A já neznám žádnou vládu v Evropské unii v současné době, která by si mohla dovolit, nebo by si mohla jen představit, že by si snad mohla dovolit dát dalších 15 z vlastních zdrojů pro provádění společné zemědělské politiky. Tohle si musíte uvědomit. Prostě to není v současné chvíli proveditelné, aby se dalo 15 navíc do byrokracie, eh, kterou uvalíme na zemědělce. Já myslím, že to bude zásadní moment. 15% to je v mnoha oblastech docela hodně peněz. V každém případě jsou to peníze, které v současné době nikdo nemá. Spousta eh, zemí říkají, spousta zemí teď slyší, že musí stáhnout peníze ze systému, že musí mít eh, lepší eh, kontrolu rozpočtu, takže jak toho problému chcete dosáhnout. Já vím, že to je diskuze, která bude asi pokračovat a já se těším, až na tom budeme spolupracovat s pravodajem a doufám, že se nám podaří nakonec najít eh, něco rozumného. Nejen tento výbor, ale všechny ostatní výbory, že dokážou sestavit nějaké silné společné stanovisko, stanovisko parlamentu, eh, které předložíme radě a komisi a eh, kterým jim dokážeme, že my se tady snažíme dělat něco pozitivního. Děkuji teď Mayred McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako mý kolegové bych i já chtěla poděkovat eh, zpravodajovi nejen za jeho velmi dobrou prezentaci tady, ale také za zasedání, která proběhla v, příž- v minulých týdnech. Já vím, že nemám moc času a to je jeden z našich problémů, protože je to strašně detailní a nemáme čas. Já to tady rychle proběhnu. A je tady ten nový návrh na redistribuci mm, ten se pravděpodobně ubírá směrem, který je pro některé férový a pro jiné zase ne. Takže si myslím, že bude dost těžké se na tomhle úplně dohodnout. Já vím, že spousta členských států nebude mít radost ani z tohoto návrhu, přesto, že je možná o něco lepší. A je to věc, o které se budeme muset ještě diskutovat. Ale je tam i problém s rozpočtem. A pak další věc, kterou jste nezmínili, a možná jste měli, je to otázka těch delegovaných a prováděcích aktů, které budou potřebovat nějakou definici. Parlament, musí, parlament si musí být jist, že má nad těmito věcmi kontrolu, než se nám to úplně vymkne z ruky. Já myslím, že víte, co tím myslím. Potřebujeme chápat detailně to, co to navrhuje. Ta definice aktivního zemědělce. Nikdo nesouhlasí s návrhem komise. Nicméně potřebujeme se podívat na kombinaci nějakého možného negativního seznamu eh, plus případně existující definice eh, v nařízení 73 2009 lomeno 28, článek 28, a že bychom změnili main na shell. A to by mohlo mít určitý dopad, protože toto nařízení už teď umožňuje členským státům, aby definovali a eh, jak si rušili nezemědělské aktivity. Možná bychom se tady mohli na tohle podívat, jestli by nám to nepomohlo, navíc by to umožnilo členským státům tu flexibilitu, o které mluvíme. Co se týká eh, limitů pro platby, tak potřebujeme nějaké další informace k těm číslům, co komise navrhuje. A také jsem si říkala, že když budeme odečítat mzdy, jak se tu navrhuje, tak se musíme také podívat na otázku nákladů eh, na smluvní eh, zadávání určitých prací, například eh, kosení nebo jiných. To jsou všechno v podstatě smluvní vztahy, smluvní zakázky. Já myslím, že tady na to budeme mít asi různé názory, ale musíme zajistit, že tohle bude implementováno spravedlivě. A flexibilita mezi pilíři, to tady přejdu, protože to v podstatě záleží na věcech členských státech, které se musí rozhodnout, co je pro ně nejlepší. Já myslím, že parlament musí zajistit, že nikdo eh, nebude tímto návrhem znevýhodněn. Takže to zatím nechám být. Ale podívala bych se na tu otázku ozelenění a konvergence. Aby bylo jasné, eh, co se týká eh, toho ozelnění, tak eh, to je přesně to, o čem jste mluvil. Systém, chtěli jsme systém, který nebude příliš složitý, který bude možné aplikovat bez přílišné byrokracie, ale myslím, že jste, pane předsedo, také říkal, že to je zatím nejsložitější reforma, s jakou jsme se kdy setkali. A já si myslím, že je to pravda, takže já docela chápu výhodu toho, že bychom změnili ta existující opatření, která navrhuje komise, aby byly praktičtější pro zemědělce, ale myslím si, že také musíme rozšířit možnosti pro členské státy. Musíme vzít v úvahu, že v některých členských státech například nemají ty ekologické oblasti, protože část půdy je třeba v komunitním vlastnictví. A my musíme zajistit, aby si členský stát tam mohl vybrat třeba dvě opatření na zemědělce, protože ten současný systém by například eh, u smíšeného zemědělství vyžadoval všechna tři opatření a to podle mě není spravedlivé, takže se musíme soustředit na ty návrhy mm, v opatřeních zelenění. Já naprosto souhlasím s vámi v tom, že je to oddělená platba a pokud se zemědělec rozhodne, že nechce aplikovat ten režim ozelenění, tak ty peníze půjdou na rozvoj venkova. Ale neměla by tam být pak žádná pokuta aplikovaná na základní platbu. A myslím, že tohle musíme komisi jasně říci. Pak eh, je tam ještě několik dalších věcí k ozelenění, ale to je dosti technické, takže já eh, možná ještě zmíním tu otázku konvergence. To se váže na to ozelenění. Já myslím, že Eh, George Lyons tady mluvil o tom, že to bude strašný skok, protože máte 20% ozelenění plus 40%, to máme ve článku 22, tak je to v podstatě 50% změna v jednom roce, v tom prvním roce. A pro některé členské státy to bude prostě nemožné. Takže si myslím, že možná nějaké to přiblížení, něco postupného, co navrhujete, to by mohlo fungovat. Ještě se na to musí podívat tady v, detaile, v detailech. A možná, že bychom potřebovali vědět, co si myslíte o tom návrhu komise, že by se v současné době zrušil ten systém ve všech členských státech, ten systém nároků a začalo by se znovu. Já nevím, jestli je to proveditelné. Vím, že členské státy, staré členské státy s tím mají problémy, eh, ty nové taky, eh, ty s historickými platbami také. Takže pro zpravodaje je to velmi komplikovaná otázka. Já si myslím, že jeden z hlavních bodů, eh, proč jeden z hlavních důvodů, proč to navyšuje náklady pro členské státy, je, že budou muset znovu vytvořit celý ten systém. Takže možná, že až budeme mluvit o těch nákladech, tak bychom mohli učinit určité změny právě v této otázce. Ale samozřejmě si myslím, že ta konvergence je politicky stejně citlivá jako ozelenění, možná i víc. Jednotlivé členské státy a zemědělci eh, si začnou uvědomovat, jaký bude mít toto dopad na jejich hospodářství. A také eh, bychom možná měli komisi říci, že bychom chtěli nějaké střednědobné hodnocení anebo alespoň analýzu dopadu. Jak ozelenění, tak konvergence, až se budeme blížit do roku 2019. A ráda bych, abyste to vzali v úvahu. Pak se tady mluvilo o těch režimech eh, mm, environmentálního zemědělství. Eh, je to trošku podobné možná jako biologické zemědělství, takže to je věc, kterou musíme ještě probrat, to už jsme o tom tady na výboru také mluvili, a potom platby pro mladé zemědělce. Já osobně si myslím, že by měly být povinné, přestože vím, že ani naše skupina se na tomhle neschodne, na tož parlament. Ale já se obávám, že ten současný návrh, a vy jste o tom mluvil, nebude pro mladé zemědělce fungovat. My potřebujeme systém, který bude řešit eh, tyto generační problémy, které jsme identifikovali takže to budeme ještě muset eh, doladit. Podpora páru, já myslím, že to by mohlo být eh, v některých oblastech eh, ospravedlnitelné. Otázka je, jak vysokou úroveň podpory si tam představujete. Pak jsou tam ty režimy pro zemědělce. Já si myslím, že to členské státy budou muset navrhovat eh, běžně, nejen tam, kde si myslí, že je to vhodné. Promiňte, já jsem asi už mluvila moc dlouho a ještě jsem všechno neřekla, ale asi toho zatím nechám a potom, potom pokud budu mít možnost, tak si ještě mu slovo děkuji. Grazie Maria, allora adesso Herbert Dolfman. Děkuji. Pokračujeme s wenige Punkte ansprechen. Vážený pan předsedo, chtěl bych zmínit jenom několik bodů. A sice co, to, co řekli ohledně zazelenění eh, zpravodajce, tak to se mi zdá být rozumný, ale to správným směrem. A domnívám se, že bychom tady měli stanovit, a stanovíme tady dolní hranici, dejme tomu, že to mohlo být 20 hektarů. Tedy šlo by o prostory, které které, to znamená, byly by, byly by to takové podniky, které už provádí takovéto věci a nikoli tedy o to, aby malé podniky tím byly zatěžovány. V takovém případě mi to přišlo docela rozumné. A stejně tak se domnívám, že je dobré a také to odpovídá úsilí pro zemědělství, které by bylo ekologicky šetrné, aby peníze, které nebudou využity, potom byly přeneseny do druhého pilíře. Ne, úplně souhlasím s těmi návrhy týkající se oné konvergence, protože ta myšlenka samotná to, kdy se to vztahuje na určité procento nebo na určité odchylky od středních hodnot, kdyby tam se to mohlo pohybovat, tak v takovém případě by to bylo rozumné. Ovšem ze předpokladu, že ta konvergence je pouze celostátní a neodhrává se pouze v jednom regionu protože to je velice efektivní ve státech, kde existují masivní rozdíly mezi jednotlivými regiony a v takovém případě tedy konvergence mezi jednotlivými regiony skutečně existuje. Já tady vždy vzpomínám e, situaci u nás v Itálii, protože tam je region, který je na tom úplně nejhůř a vedl. A tam rozdíl mezi tím nejlepším a nejhorším je jedna ku deseti. A tento poměr, domnívám se, skutečně daleko větší než rozdíl mezi jednotlivými státy. A to je problém, který je třeba mít na zřeteli a kde je třeba najít nějaká řešení. Stejně tak nesouhlasím s myšlenkou, že by aktivní zemědělec, aby aktivního zemědělce měl každý členský stát definovat sám pro sebe, protože bychom byli ve stejných problémech, tak jako jsme dnes ve znevýhodněných eh, oblastech a tady účetní dvůr říká, že to takto nejde protože celkem je tam 100 kritérií a každý členský stát eh, rozhoduje úplně, by rozhodoval úplně přesně. Já se domnívám, že tady je třeba mít eh, sladěné opatření, ale způsob, jakým ta regulace má provádět, tak to domnívám se by mělo být zapsáno v, zaří, v nařízení a nikoli, aby to rozhodoval každý členský stát sám za sebe. Co se týče u malých zemědělců, co se týče malých zemědělců, tak tady mohu souhlasit s tím, co řekl zpravodaj to je naprosto srozumitelné. však navrhl bych, abychom ještě přemýšleli o tom, jakým způsobem bychom měli stanovit, aby, aby ty hranice pro malé zemědělci se měřily nikoli penězi, nejbrž maximální plochou. To znamená, byly to dejme tomu, podniky do 2, 3, 4 hektarů, ty spadají potom pod takovou regulaci, bylo by to lepší, protože eh, v u těch peněz nevíme vždy, zda to bylo nad tím, alebo pod, nad hranicí nebo pod hranicí. To znamená, že kdyby se to řešilo podle velikosti podniku, bylo by to lepší a bylo by to přesné. A potom ta poslední otázka. Spravodaj e, vůbec nic neřekl o znevýhodněných oblastech. Tady návrh komise se zabývá taky těmito otázkami a ošetřením znevýhodněných oblastí v prvním sloupci a tam jsou konkrétní věci, které bych rád, kdyby byly v té zprávě také pojaty. Děkuji. Eh, děkuji. Nyní pan Bové a Orenica. Eh, euh, děkuji. Eh, my jsme spolupracovali s panem zpravodajem a já si myslím, že ta eh, debata byla zajímavá, protože tady se ukázalo, že existuje určitá konvergence. Ale musíme mít ještě dále eh, v některých bodech. Ať už je to jak chce, Je to debata, kterou je potřeba vést se zpravodajem. Myslím si, že musíme stanovit určitý eh, limit, pokud je o trvání. Eh, takže když tady hovoříme o těch podmínkách, tak jdeme dále než rok 2028. Já si myslím, že musíme stanovit datum, protože jinak to bude nespravedlivé a navíc si myslím, že po balské země a ty ostatní, které eh, vstoupily později do Evropské unie, tak tam to nebude přijato. A pokud jde o definici aktivních zemědělců, tak eh, tam bych se chtěl vrátit tomu, že si myslím, že to je určitě rozumné a že co eh, nespadá do aktivního zemědělce, tak pokud je potřeba stanovit rámce, v rámci EU, tak je potřeba stanovit prvky, které tam nebudou spadat, například otázka příjmů, mimo zemědělství. Takže tato osoba by tam potom nespadala a potom by tedy nemohla požívat eh, těchto výhod. Mám na mysli ty eh, neproduktivní oblasti, jako například eh, golfové hřiště, jako o tom hovořil pan Kapula Santos. A pokud jde o progresivní snižování eh, podpor, tak tam bychom a eh, mohli se dostat do konfliktu v našem výboru, protože někteří si myslí, že je to příliš omezené a já jsem z těch, kteří si myslí, že těch limitů je málo. Ten strop je příliš vysoký a já bych to navrhovala snížit na 100 tisíc eur, protože pokud chceme redistribuovat eh, peníze, tak je potřeba, aby tato redistribuce byla účinná a aby nám to umožnilo si udržet určitý finanční objem, ale dnes vidíme, že počet zemědělců, kterých se to dotýká, těchto stropů, tak jak to stanoví komise, takže toto eh, nepomůže té redistribuci. Pokud eh, nechceme, aby to stálo více peněz, členské státy Eh, tak je potřeba, aby ta distribuce byla zorganizována interně v rámci farmářů. Životní prostředí a podnebí, ozelenění, greening. Tady je potřeba stanovit jasný cíl co chceme, aby bylo zemědělství eh, budoucnosti. Nejedná se pouze o technická opatření, ale musíme si ujasnit, že co chceme je schválit zemědělské systémy, které budou udržitelné, eh, pokud je. o mm, eh, půdu, globální oteplování a všechny tyto prvky, které vedou k tomu, že eh, zemědělský model se mění, ten evropský model, který známe. Nejedná se o přizpůsobení eh, konkrétních eh, otázek, ale jedná se o to, že chceme vytvořit model, zemědělský model, který budeme moci podpořit v rámci SZP. Takže proto já bych byl pro a nemyslím si, že máme příliš velkou podporu, pokud je o většinu, ale já si myslím, že bychom měli postupovat progresivně k ozelenění. Začít na 25% a proč ne později dostat se na 50%. Takže pokud je o tu eh, podporu smědělcům, tak abychom se mohli dostat na 50% eh, té podpory a aby to byl greening. Já si myslím, že toto by mohlo eh, vyslat eh, signál, pokud jde o tu změnu eh, tohoto systému. Další věc. Už jsme o tom hovořili. Diversifikace. Já si myslím, že ten výraz není úplně vhodný. Diversifikovat 70 pokud jde o plodiny, já si myslím, že zde se nejedná o diversifikaci a pokud jde o rostlinné bílkoviny, tak komise říká, že pokud to bude zahrnuto do této kapitoly eh, výroba eh, soji a eh, té rostlinné bílkoviny, takže budeme obviněni ze strany VHO, protože VTO, protože tady se nejedná o logiku diversifikaci, nýbrž o střídání plodin. Já si myslím, že pokud jde o pravidla Světové obchodní organizace, tak tam nebudeme moci být kritizováni. Předby se jednalo o střídání plodin jednou za rok, jednou za dva roky a e, byla by e, zahrnuta zavedena nová výroba. A to spadá tedy do e, VTO. A potom ty Eh, malé farmy. Já si myslím, že zde bychom eh, měli umět eh, nahlížet do budoucnosti. Podpora pro malé farmy je proto, aby tyto farmy pomalu zmizely, nebo tato pomoc je proto, protože venkov potřebuje podporu pro diverzifikaci a že podpora pro malé farmy musí jít přes prodej, vztah se spotřebitelem. A já si myslím, že v této vlasti můžeme souhlasit aby s tím, aby to bylo do souladu s druhým pilířem, aby byly vytvořeny struktury přímo na místě, v terénu a dát instrukce k těmto malým farmám. Pokud je o definici malých farem, tak tam musíme udělat eh, takovou směsici, že dáme na jednu stranu Eh, kategorii pro malé farmy, ale také eh, obrat eh, musí být zohledněn, pokud jednáme o této otázce, protože podnik, který má dvě, dva hektary v oblasti šampaň, to není malá farma, ale farma, kde je chov skotu, například v Rumunsku, v Portugalsku nebo v Polsku, tak potom se má za to, že takováto farma by byla malá. Takže obrat a hektary, to se může skombinovat. To je ta první debata. Ta debata pokročila a já jsem proto, aby naše instituce se ujala a této debaty, abychom to nenechali pouze v rukách komise a rady, protože rada může přistoupit k určitým rozporům. Já si myslím, že naše instituce musí udávat krok a chtěl bych poděkovat zpravodajovi za tuto práci. Děkuji Mám tady ještě 12 řečníků, takže příští řečník. Mě chciałem bardzo poděkovat Luisovi za vykonal to. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také chtěl poděkovat Luisovi za jeho práci. Myslím, že jsme si to tím vyjasnili. A dnešní diskuze nám ukazuje, jak moc toho ještě musíme udělat, jak málo je času. ale zajistit tedy lepší společnou politiku pro zemědělce. Já začnu tou hlavní otázkou a to je konvergence a přímé platby. Já jsem samozřejmě pro co nejspravedlivější platby pro všechny zemědělce v Evropské unii. Komise navrhuje špatné řešení. To, co navrhuje Luis, se ubírá správným směrem. Ale musíme se ještě rozmyslet, jestli je to skutečně dostatečné protože podle mě bychom se měli snažit o stejné platby. My tady v Evropském parlamentu bychom měli toto podporovat. Také ehm, bych byl pro nějaké evropské řešení, aby všechny ty standardy, které implementujeme, byly implementovány všemi členskými státy a měli bychom nechat co nejméně na rozhodnutí členských států. Protože pak sice budeme mít společnou zemědělskou politiku, ale v jejím rámci bude spousta různých politik, které budou implementovány na úrovni členských států. A ozelenění je v podstatě součástí toho všeho takto flexibilní řešení musí odpovídat potřebám našich zemědělců. Můžeme začít 20 hektary, můžeme se nad tím zamyslet, ale i to by mělo být řešení, které budeme aplikovat na všechny zemědělce v Evropské unii. Ale jinak si myslím, že eh, se ten návrh eh, ubírá správným směrem. Aktivní zemědělec, to je taky věc, kterou musíme řešit na evropské úrovni a nemůžeme ji nechat členským státům, protože to bychom pak měli velké potíže. A měli bychom vytvořit eh, nějaký vzorec, já nevím, založený na průměrné velikosti zemědělství a obratu. Seznam oblastí, které nejsou používány pro zemědělství, měl být také vytvořen na evropské úrovni. Mělo by to být dobře sepsáno a tím eh, by ta diskuze o tom měla skončit. jsem také pro převádění finančních prostředků mezi pilíři A pak v návrhu Evropské komise možná není úplně jasné, co se stane s těmi penězi, které budou eh, použity na ozelnění, těch 30%, které pak nebudou eh, na ozelnění. Eh, to bychom měli tady transferovat do druhého pilíře. Dobře, další návrh je, že zemědělství, která budou chtít v budoucnosti být zelenými, by neměla muset projít celým administrativním postupem těch 30% na ozelenění a tak dále, protože bude už zjevné, že pokud bude zjevné, že už splnili všechna kritéria. A ještě jedna základní otázka. Dnes bychom se měli podívat na všechny ty změny skrze náklady a byrokracii, kterou budou znamenat. A pokud ty návrhy komise zavádí další byrokracie a další náklady a pokud eh, stěžují život zemědělcům, kteří by takto museli trávit více času administrativní prací, pak bychom tato řešení měli eliminovat, protože si to teď prostě nemůžeme dovolit. A nikdo to nepochopí, ani, ani zemědělci, ani nikdo jiný, když řekneme, že um, musíme dávat víc peněz na byrokracii. Děkuji. Děkuji. Elisabeth Kosinder. Děkuji, pane předsedající, a také já bych chtěla poděkovat zpravodajci za konstruktivní práci, kterou provedl pro dobrou spolupráci, mezi, která mezi námi panuje. Skutečně jsem si přála rozumět portugalsky, protože upřímně řečeno, to zjednodušení těch návrhů na greening, tak jak to přednesl zpravodaj, tak, tak to, to jsem, to, úplně jsem tomu nerozuměl, ne úplně jsem to pochopila oproti tomu, co navrhuje kamise. Ale budeme tedy mít obrovský problémy s tímto návrhem, ale především právě s ohledem na zprávu a kontrolu. A to, co na začátku řekl James Nicholson, tak tomu bych chtěla zdůraznit to, že jestliže účetní dvůr už teď v tom prvním kroku nám předkládá, do jaké míry tato agrární politika se prodraží. A my vlastně víme, že efekt, ten pozitivní efekt na zemědělství není v žádné relaci k nákladům, tak skutečně musíme velice intenzivně přemýšlet o tom, zda tento výpočet se skutečně vyplatí. Protože přeci jenom zemědělci ty musí počítat s tím, že dostanou méně finanční prostřed, finančních prostředků. Stejně tak by mě zajímalo, co konkrétně plánuje zpravodaj na těchto vybraných plochách, jak mají být vybaveny, jak mají být ošetřeny. A také bych chtěla poukázat na to, že tady vidím obrovské problémy v oblasti kontroly, která, které budeme mít. A uvedu jen takový příklad z horských pastvin z Rakouska. Ono se to velice snadno kontroluje, co se tam skutečně má dít, avšak v praxi se to rozlišuje, se to trošku liší ta teorie je úplně jiná než praxe a vidíme masivní problémy, které vždy máme s prokazováním těchto ploch. To znamená, tady bych nabádala skutečně k velké opatrnosti. A stejně tak eh, ty navržené koridory, které mají vytvářet farmáři, tak to se mi zdá také být velice problematickým, co se týče jejich realizace. A to především také, protože se domnívám, že celoplošné trvale udržitelné zemědělství je smysluplnější, než vybrat jednotlivé plochy a ty potom interním způsobem obhospodařovávat a opět kontrolovat. Tedy domnívám se, že ten pozitivní dopad na zemědělství a zemědělské plochy celoplošně bude daleko silně, je v celoplošně, v celoplošné pojetí daleko, daleko silnější. Potom těch 30%, které převrstvování mezi prvním a druhým e, pilířem, když se nevyužije za zelenění, tak to je mi problematické, protože vypadá to, že ty plochy zůstají, protože z části zemědělci nebudou provádět tento, toto zazelenění. A tady musím říct, že to musí být explicitně uvedeno ve zprávě, že tam, kde tyto prostředky nejsou vyčerpány v prvním pilíře, tak potom by měly být v rámci členských států uplatnění pro ekologické zemědělství, protože pokud mají zemědělci zazeleňovat a pokud to nemohou udělat v prvním pilíři, buď nemohou nebo nechtějí, tak alespoň v tom druhém pilíře by to umě- moci mo- měli mít možnost. Protože jinak bychom, tak říkajíc, střídali až za terč. Tady jde o to, že co se týče agrární reformy, tak zemědělci by měli mít jistotu, zvlášť s ohledem na napjatou situaci v rozpočtech jednotlivých členských států. Velice mnoho panuje nejrůznějších zvěstí a já se domnívám, že bychom měli zajmout naprosto jasnou pozici výboru, která by přispěla k vyjasnění těch nejistot. nejistot. A tady skutečně bychom měli, tak říkajíc, zcela plnit svou odpovědnost. Děkuji. Děkuji. Další řečnice. Šanci, já rovněž chci poděkovat. Děkuji. děkuji také zpravodajovi za snahu konfrontovat návrh Evropské komise s realitou v různých členských státech v zemědělství v Evropě. Možná, že konfrontace není dobré slovo, ale je třeba, aby se ty návrhy přizpůsobily reálné situaci zemědělství, aniž by se vzdali svých cílů. Já mám uh, pár připomínek. Především, co se týká ozelenění. Tak za prvé. My potřebujeme zavést nové požadavky pro všechny zemědělce. Ty požadavky budou stejné, ale kompenzace za jejich implementaci potom nebudou všude stejné, alespoň to navrhuje komise. Oni navrhují 30 těch národních obálek. Takže my nebudeme mít rovné platby, ale naopak ty rozdíly ještě zvětšíme. Když mluvíme o 30%, tak mluvíme o 30% prvního pilíře. To by bylo mnohem spravedlivější. A další věc, já podporuji návrh zvýšit limit pro počet hektarů, které umožní diversifikaci. Já si myslím, že to je správný trend. A také si myslím, že zelené oblasti by měly eh, být vzaty v úvahu jakožto určitý druh produkce. A proto bychom je měli pojímat eh, v podstatě jako zelené, zelená zemědělství. Hospodářství, která implementují různé ekologické programy na značné ploše, nebo které se účastní Natury 2000. Další otázka je těch 7 eh, z biologických důvodů. My máme v Evropě značnou diverzitu. A čím více farem, tím menší oblasti. My máme v situaci v Polsku, kde na farmě o 20 hektarech máte 30, 40 eh, polí. A když u každého druhého pole část vyloučíte z produkce, tak budete mít 8 až 10 eh, miliard takových mrňavých polí, které budou vyloučeny z environmentálních důvodů. To prostě není možné. A další věc eh, jsou ty bílkoviny, jak říkal správně pan Bové. Já si myslím, že ty oblasti, kde bychom pěstovali ty bílkoviny, by měly spadat eh, do těch 7% ekologické produkce. To by situaci přiblížilo realitě. Já tady nebudu zacházet do nějakých detailů, co se týká vylepšení kvality půdy a životního prostředí. A tohle je můj názor. Dobře, Elizabeth. Děkuji, pane předsedající, děkuji našim zpravodajcům. I já jsem si přále tady jazykově na tom být ještě lépe, abych porozuměla lépe těm jemnůstkám v tom návrhu. Avšak bez zesporu je to velice náročný předmět. Tedy greening, to zazelení v prvním pilíři, to, je mi veli, to mi velice leží na srdci. A stejně tak ve vymezení k tomu druhému pilíři a také v tom, že říkám, že konvenční zemědělci by tedy neměli být diskriminováni. A právě tady jsem tomu příliš málo rozuměla, i když s mnoha věcmi, které byly vysloveny, souhlasím. Avšak se trvávám otázky u, toho 30, u těch 30% u greeningu. A potom, jak to je s těmi 7% ekologické plochy? To k tomu přistupuje a na základě celého tohoto pozadí, tedy 30% plus 7%, jak potom budu zacházet se znevýhodněnými, znevýhodněnými oblastmi? Jak budu eh, s agrárními programy v, tom, v této souvislosti zacházet? A také Natura 2000, to také bylo řečeno, tedy všechno, co už tady je, jakým způsobem to mohu dobře integrovat tak, aby k tomu bylo přihlíženo a aby zemědělské podniky i zde byly pojednávány jako celek. Potom to spojování koridorů, koridorů a ta biologická realizace, jak jsem tomu rozuměla, tak tady bych možná někdy, asi ne dnes, tak bych měla otázku, jak to dělat. Ještě bych ráda uvedla jednu poznámku k tomu pojmu pře, přerozdělování. A říkám to jako německá poslankyně zcela záměrně poslední agrární reformu jsme brali velice vážně a v Německu jsme ty regionální platby kompletně prováděli, aby, aby nám něco zbývaly z těch historických plateb na konci. A to, co teď slyším, je to, že pro mnoho členských států a především pro mnoho zemědělců v, v těchto členských státech je extrémně náročné, aby realizovali to, co je v návrhu komise. Tedy, jak bychom mohli většinově tuto oblast pojednat a řešit. Domnívám se, že to bude daleko těžší než ten greening. A e, z těchto obou důvodů to heslo Delegated Acts, tedy akty přenesené moci, které se nachází v tom textu komise v každém odstavci. Tady se skutečně musíme velice přesně zamyslet nad tím, kde jsou naše mezní body a kde říci tedy komise, pozor, tady se bez nás neobejdete, tady my budeme agovat. To je, domnívám se, to nejdůležitější z těch dvou důležitých otázek. Pane zpravodaji, hodně úspěchů. Grazie. Děkuji. Elizabeth Diego. Ano, ta otázka těch implementačních aktů v Lisabonské smlouvě bez pochyby zkomplikuje naše jednání. Teď dám slovo Martinovi a potom Britě. Ano. Danken. Er hat ja... Zaprvé bych rád poděkoval zpravodajci který vedl se všemi velice jednání a také přijímal z, od nás, z ostatních frakcí návrhy a zapracovával je. To, že bychom to nemohli potom vyřešit dvěma tisíci pozměňovacích návrhů. Tedy, ale k tomu, co dnes bylo řečeno detailně, tak některé z těch věcí jsou takové, že se jim budeme muset zabývat a já s ním souhlasím v tom, že návrh komise na přerozdělování je nedostačující a že budeme muset jít dál. Uh, v rámci zajištění spravedlnosti celkové společné agrární politiky. Protože ten stav, jaký je, je neúnosný. Ale abychom se vrátili k jádru reformy, a to podle mého názoru je neustále právě greening, tak tady musíme naprosto jasně říci, že přirozeně musíme vůči, oproti celému parlamentu a, oproti, a vůči veřejnosti zůstat plauzibilní. Eh, v pátek jsme schválili evropskou biodiverzitu a ten greening je součástí společné zemědělské politiky. Ale co je mým dojmem zde? To je to, že celý ten greening víceméně ehm, se vnímá jako něco, co by nebylo až tak moc důležitého a je to spíš takový nějaký malý přívěsek. Ale pokud v tuto chvíli začneme dávat základní prémii a nebudeme to spojovat s greeningem a řekneme, že to k sobě nepatří, tak v takovém případě usnadníme lidem, těm, kteří říkají, tak to dělat nebudeme, budeme brát základní prémie a nechť na, pro, za tr, o trvalé udržitelné zemědělství se starají jiné. A to by bylo nebezpečné. Proto se domnívám, že bychom to měli spojit a nemůžeme vynechávat ze zřetele komplex, komplexní zemědělství s jeho veškerými vlastnostmi. Protože to by pak nefungovalo. A e, pokud potom uvedují nějaké takové mezi jako je 20 hektarů a podobně, tak potom se nedostanou k žádnému efektu, který by stál za řeč. A co se týče veřejno, a co potom budeme veřejnosti vyprávět, když říkáme veřejné peníze na výkony pro veřejnost. Jaký by to byl efekt, kdyby kom potom, kdyby ten greening zůstával, tak říkají stranou, protože to statisticky je těžko prokazatelné. Tedy domnívám se, že tady bychom měli o tomto greeningu ještě v některých souvislostech sou, diskutovat. A je pro mě důležité to, abychom návrhy komise tak, abych, aby tady jsou, tady, tady v podstatě jde o diferenciaci forem pěstování, ale potřebujeme všechny různé formy pěstování v zemědělství. Tady ten návrh komise nestačí a proto bych v této souvislosti řekl, že pokud chceme mít nějaký sled plodin a ten být zapracován do kritérií pro platby, tak v takovém případě by to mělo být nejméně ze tří plodin a nikoli 75% plus 25% a tak dále. A podle našeho názoru sem patří taková, že ta proteinová strategie patří do celé zemědělské společné politiky. Podívejme se na to, jak to vypadá se sojami, eh, s cenami za soju, protože tady jsme naprosto závislí. 80% máme importu, na druhé straně padají ceny u mléka. To znamená, že nemůžeme tyto závislosti odhlédnout, akceptovat takto, aniž bychom přitom přilížili k ekologickým věcem. Stejně tak nemůžeme říkat, že to mezinárodně nemůžeme prosadnout. Tedy, omlu- sorry, ale to pěstování proteinových rostlin to lze uvést do souladu s obecnými opatřeními v zemědělství Evropské unie. A co to je aktivní zemědělec? Tady skutečně zpravodajec jde správným směrem. E, ten pojem komis, to pojetí komise je naprosto byrokratické. A dělat z negativního eh, seznamu, seznam pozitivní, to je, myslím, správné. Musíme přesně říct, co chceme a také, co nechceme tedy kdo má dostávat peníze a tady je zapotřebí skutečně mít odvahu říci, že někteří lidé nemají nárok. A co se týče cuppingu, tak tady naprosto souhlasím se svým kolegům, se svým kolegou pově. Tady se domnívám, že s současným modelem cuppingu nemáme žádné efekty, nemáme žádný užitek. 80% tím vůbec není dotčeno. To znamená v Německu. V Německu. To znamená, že to skutečně nepřináší žádný efekt. Buď nežijeme 100%, eh, tam není 100%, dá, budeme dávat pouze polovinu na pracovní síly, a nebo začínáme s tím, s tím cuppingem příliš často, ale v každém případě je to problém a tady veřejnosti těžko vysvětlíme a to je právě ten rozdíl 80% eh, plateb na 80% eh, na 20% podniků. Tedy jakým způsobem toto vysvětlit argument, eh, veřejnosti, to je velký problém. Tady máme velký argumentační deficit vůči veřejnosti a tím se také musíme zabývat. A zásadně to tak, že nikoli už teď v tuto chvíli ze strany parlamentu musíme uh, se směřovat stolika kompromisy v jednání s radou, aby z toho nakonec nezbylo vůbec nic. Nejbrž my jako parlament bychom měli naprosto zřetelně říci, že potřebujeme agrární reformu, že ji chceme společně prosazovat a také chceme nést odpovědnost vůči daňovému poplatníku. To znamená, musí z toho mít více než z té poslední agrární reformy. A to musíme zřetelně také dát najevo. To znamená, povzbuzuji zde zpravodajce, aby skutečně konsekventně zaujímal pozice, a to i v konfrontaci s radou, tak abychom zřetelně ukázali, že co se agrární reformy týče, tak jsme její podstatnou součástí, jsme součástí těch, kteří určují nové směry a nepři, nejsme, eh, nejsme ochotni předčasně vstupovat na kompromisy. A to také vůči veřejnosti musíme a můžeme velice dobře prezentovat jako, jako svébytnost tohoto parlamentu. Děkuji. Děkuji, Martine. Teď eh, Brita Reimers, prosím. Ano. Ano, v posledních letech jsem měl neustále problémy, zda vlastně vůbec víme, co máme dělat v agrární politice. Měli jsme, máme neustále více problémů se vzrůstající ekonomickou krizí. Opět nám to začíná, opět se dostává více státních rozpočtů pod tlak, máme vládní krizi kvůli rozpočtovým debatám a obáváme se, že máme ještě obrovský, že už nemáme potenciál, který bychom dále rozdělovali, protože tento celko, jestli tento tlak se nesníží a bude, tak v takovém případě se může velkým, velk, ve velké míře potom projevovat právě na agrární sektor. A potom se můžeme ještě více zabývat, jak přerozdělovat a všem dostat a všem vyhovět. To prostě nepůjde, nebude to možné. Podívejte se, jakým způsobem se tady snažíme hledat eh, kompromisy mezi nejrůznějšími směry. Já tady mám skutečně obrovské po, eh, pochyby, zda, má, zda, zda si uvědomujeme, co děláme. A mám dojem, že t, eh, a ten vlastní cíl, totiž dívat se na zemědělce jako samostatné lidi, samostatné obchodníky, podnikatele, kteří sami rozhodují. Od toho se vzdalujeme a vždy podle toho, z kterého politického táboru, tábora přichází které složení komise nebo jakého výboru nebo já nevím čeho, tak neustále z ideologických důvodů předepisujeme zemědělcům, jak mají vést své podniky, až říkali bychom mi, co mají pěstovat protože vlastně tím greeningem jim předepisujeme, co mají dělat a nenecháváme jim svobodné rozhodnutí. A tady předtím bych chtěl varovat dostáváme se daleko od toho, kam jsme se vůbec chtěli dostat, totiž vnímat farmáře jako plnoprávné účastníky trhu. A už opět do tohoto trhu zasahujeme. Cílem by mělo být vlastně to, abychom dlouhodobě se dostali z těchto přímých plateb. To znamená, aby farmář skutečně byl samostatným podnikatelem, ale v tuto chvíli to tak není. Nevnímáme to tak, anebo <coughs> pokud tak to budeme postupovat dál, tak bychom to měli dělat ještě více a potom dosáhneme něče, s čím jsme vůbec nepočítali, totiž, že zvroste potenciál frustrace u farmářů, protože někdy zemědělci už nebudou ochotni administrovat všechno proto, aby dostávali tyto peníze. A někdy také občan už nebude ochoten uh, při tolika ospravedlňováních greeningu a dalších věcí zvládat a přijímat na sebe vedle evropských zemí ještě tolik další administrativní práce. Tady skutečně spod, způsobujeme evropskou frustraci. Skutečně upřímně i nadále strvám u svého návrhu, že bychom greening neměli mít v tom prvním příliři protože to není možné provádět bez imenzních nároků na čas a práci. Měli bychom tedy mít takové programy, které podle mého názoru měly být upotvářeny jiným způsobem, co se týče podílů financování a v takovém případě bychom pro eh, ekologické aspekty udělali daleko více ale není se musíme prokousat tímto dilematem, před kterým jsme a já se domnívám, že čím více nad tím pracujeme, tím celé to bude komplikovanější. A skutečně neustále více a více také vstupujeme do ochrany dat, do osobních akt a do svobod těchto zemědělství. Mají mají přesně dávat, kolik dostávají, jaké mají příjmy, potom další udávat, jaké mají ceny a tak dále pokud bychom zacházíme s jinými občany Evropské unie také takovýmto způsobem, ne, skutečně tady ta frustrace povede k tomu, že neustále více zemědělců vystoupí z tohoto systému a pokud zda jsme pak dosáhli toho, čeho jsme politicky chtěli dosáhnout pro, pro Evropu, o tom mám své pochybnosti. Grazie, Brita. E Děkuji, Brito. Teď eh, pan Kaněte a pak Rans Garcia. A prosím, ještě tady máme pana Jara Dantena a další. A potom si tady představíme ty údaje k těm znevýhodněným oblastem. Zatímco ten bod o přepravě zvířat se převádí na příští zasedání výboru. Eh, Kapulas Santos kungam Děkuji. Já bych eh, chtěla poděkovat panu eh, Kapulasovi za to, že chce zlepšit návrh komise. Eh, jedná se zde o zemědělskou politiku. Já bych zde chtěla souhlasit s těmi, kteří jsou si vědomi toho, že ten cíl je velmi obtížný. Jedná se o přímé platby a o to e, přerozdělení. Ty e, země, které dostávají více než ostatní, takže tyto nejsou ochotny z politického hlediska vrátit se zpět, protože to je velmi obtížné politické rozhodnutí. E, zároveň bych e, chtěla také zdůraznit, že pokud jde o, toto, o, tu, o tyto nevyvážené přímé platby, o to jejich přerozdělení, tak to má svůj historický původ e, v Evropské unii. Jedná se zde také o, o hospodářskou soutěž a aby někdo neměl pocit, že pobaltské státy si eh, žádají o něco speciálního pro sebe. Já musím říci, že eh, zemědělci eh, jsou ochotní odstoupit od přímých plateb, ale v pobaltských státech, ale musí se to udělat v obecné rovině. Zde všichni musíme postupovat stejným směrem a pracovat tak, aby byly smazány tyto rozdíly. A to je důležité v rámci SZP, aby tato byla konkurenceschopná ve světovém měřítku. Také bych chtěla zdůraznit, že v pobaltských státech dostáváme nejmenší platby a zároveň musíme splnit veškeré požadavky, stejně jako ostatní členské státy, i ty, které dostávají čtyřikrát či šestkrát více než my. Mm, také přímé platby eh, souvisí s otázkou eh, ceny půdy. Jiné státy, eh, ty, týká se to i těch zemí, které přistoupily do EU během posledního kola rozšíření. Takže u nás mnoho zemědělců se setkává s tím, že e, zemědělci z jiných států EU kupují u nás zemědělskou půdu a tyto, zem, tyto zemědělci už nejsou schopni e, kupovat e, zemědělskou půdu u sebe, tak jezdí do Litvy, Lotyšska, do Estonska, do Bulharska, protože zemědělská půda tam se prodává za směšné částky a to není také spravedlivé. <clears throat> Zároveň bych chtěla říci, že zemědělci eh, v obackých státech mají velký zájem o ty otázky, o kterých nyní eh, diskutujeme. Jsou to otázky ohledně podpory pro mladé zemědělce. Například v našich eh, zemích jsou eh, zemědělci eh, v těch eh, věkových kategoriích, které jsou v pronání s jinými zeměmi, patří mezi nejstarší. Takže pokud jde o zemědělskou půdu mm, a otázku její ekologizace. Potom také důležité stanovení definice, kdo je aktivní zemědělec. To je otázka, která je také pro nás velmi důležitá. Veřejnost je velmi pobouřená, eh, pokud jde o ty takzvané gaučové zemědělce, to jsou ti, kteří dostávají podporu, ale nejsou aktivně činní. Každopádně my jsme ochotni eh, postupovat v duchu kompromisu, protože my jsme si velmi dobře vědomi, že v oblasti zemědělství potřebujeme tento kompromis, aby každý z nás tím získal a aby v konečném důsledku eh, jsme eh, na tom nebyli škodní všichni. Takže je důležité hovořit dále o rozpočtu EU. Děkuji. Bardzo dziękuję. Prosiłbym, abyśmy jednak patrzyli na czas. Tam się wyświetla ten czas. Jest możliwość. Děkuji prosím, abychom dbali na čas. To znamená, prosím, dodržujte předepsaný čas. Je to těžké. Já musím vám připomenout tuhle věc, ale Stejně tak předcház, předchozí předsedající byl velmi, velmi velkorysý. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, mhm. za to, že byla vytvořena tedy skupina na vysoké úrovni pro eh, vinice. Já si myslím, že to je velmi důležité opatření, které bylo přijato v minulé. Já, bych, eh, já jsem proti tomu, aby byly eh, zrušeny kvóty pro cukr v rámci SZP. Já si myslím, že musíme hájit i vinaře, i ti, kteří pěstují cukrovou řepu, protože už trpí tou transformací, která byla uskutečněna. Takže pokud je o tuto zprávu pana Kapulase, tak já bych chtěla říci, že je důležité, abychom se zaměřili na to, jestli jsou potřebny eh, přímé platby v oblasti z nevýhodněných oblastí. Říkám to proto, protože v rámci rozvoje venkova už takováto opatření existují, aby jsme nebyli obviněni z dvojího financování. Takže já bych si tady na to dala velký pozor a prostudovala bych to podrobně. Eh, pokud jde o ozelenění, eh, takže tato myšlenka, která zde byla předložena, tak to procento Eh, které eh, se týká té vázanosti, tak já si myslím, že těch 30% to je opravdu příliš vysoká eh, věc. Já si myslím, že aby to bylo povinné, tak to je diktatura, která směřuje na chov dobytka a na zemědělství a to se nedá sovnat s jinými výrobními oblastmi. Takže já si myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. A potom, vzhledem k tomu, to mi dělá velké strosti, pan komisař byl ve Španělsku a prohlížel si olivovníky ve Španělsku, takže já bych chtěla, abychom mohli přispět přizpůsobit eh, realitě eh, to ozelenění, protože to ozelenění nemůže být stejné na severu Evropy či eh, ozelenění na jihu Evropy. Ty, ta opatření musí být přizpůsobena aktivní zemědělec. Takže tady tento seznam, který nám předložil zpravodaj, to, to je určitě zajímavé. Ale co je nejzajímavější a nejdůležitější je to, aby ten aktivní zemědělec byl ten, který dělá, činí produktivní aktivitu. Ať už jsou jací jsou, oni to nemusí mít jako jedinou činnost, ale jestliže vytváří pracovní místa a bohatství, tak je potřeba je e, mít na zřeteli jakožto aktivní zemědělce. Nezávisle na tom, jak velký jaký je ten zemědělský podnik, protože eh, takovýto podnik, i když je malý, tak musí být eh, považován za aktivní eh, zemědělství. Stejně tak jako podnik, kde se vytváří práce pro 350 lidí. Je důležité teda, aby se tam vytvářelo bohatství a pracovní místa. A ve všech těchto případech se jedná o aktivní zemědělce. A nakonec, eh, my eh, jsme vždycky hovořili o historických kritériích. Já si myslím, že je potřeba zohlednit ty zvláštní situace a zvláštní řešení pro zvláštní problémy. Máme například eh, odvětví oliv a také odvětví rýže, protože to je specifická oblast, protože tam bude velký dopad v rámci politiky Evropské unie, takže proto by tato odvětví měla mít specifická opatření, aby se zmírnil ten dopad na ně. Potom také pokud jde o intenzivní dobytkářství. Eh, takže ten návrh o těch vázaných plateb, tak to už je vyčerpáno samo o sobě, protože tyto obálky už se dávají eh, v případě dojnic a tam, kde prostě už ty peníze nejsou, tak více eh, peněz nedostaneme. Takže měli bychom najít nějaké řešení, abychom mohli dále pomáhat těmto odvětvím, abychom tato odvětví nediskriminovali. Takže to je všechno, děkuji vám a chtěla bych pozbudit pana zpravodaje, pokračujte tímto směrem a s touto energií. Děkuji. Zapewne te życzenia są potrzebne dla sprawozdawcy. Sprawodaj e, bude jistě za to velmi vděčen. A teď další řečník. Děkuji, pane, před... Děkuji, pane předsedající. Díky spravodajci, který skutečně měl úkol e, nikoli jednoduchý, ale jako výbor mu pomůžeme, jak to bude v našich, možné, jak to bude v našich silách. Poznamenal jsem si čtyři body, čtyři připomínky. Za prvé k těm přímým padbám a i aproximace. Tady s, s vámi souhlasím, budeme rychlejší než návrh komise, ale prosím o dvě věci. Za prvé, prosím, aby také rozdíly ve členských státech nebyly, nezůstaly zapomenuty, jinak můžeme zapomenout celý ten model, protože protože země, která bude mít přímé platby, tak ta vůbec nemusí začít s greeningem. A já se domnívám, že ten eh, rozdíl v členských státech uvnitř je větší než mezi jednotlivými státy a proto se tady musíme zabývat otázkami, jakým způsobem postupovat s přímými platbami uvnitř členských států. Kolega Jäger se o tom již byl zmínil, v Německu se v této souvislosti hodně dělá a také to odpovídá férovosti to znamená dokončit tento, tak říkajíc, health check. Chtěl bych také poukázat na další věc, a sice druhý problém. E, zmínila se o tom delegace z, Bal- z pobalských zemí. Tady mi bylo řečeno, že velká část toho půlu ploch není registrován, protože, není registrována, protože v době protože v době vstupu to bylo obhospodařováno ruskými kolchozy. Prosím, mějte to na zřeteli ve své zprávě. Nejde pouze o výši plateb, nejbrž tady problém je také v těch započítaných plochách a bylo by ironii osudu, kdyby e, ruská okupační doba se ještě negativně projevila na platbách, na přímých platbách. Další problém, tak to je zjednodušení. Domnívám se, že to je vlastně ta klíčová otázka, tedy debyrokratizace. Tady bylo učiněno mnoho návrhů, já bych se chtěl zmínit o, o třech. Za prvé, skutečně měli bychom vzít tu definici aktivního farmáře, kterou už jsme měli. Já varuji před jakýmikoliv upřesněními nebo takzvanými upřesněními, protože všechno to potom povede k tomu, že ten akt bude daleko byrokratičtější, z toho mám strach. A stejně tak můžeme polemicky formulovat to, že ti, ty, které chceme tím dosáhnout, ty stejně nedosáhneme, protože pokud jde o otázku příjmu, tak domnívám se, že pokud si anglická královna vezme dobrého poradce, tak ten prokáže, že skutečně i britská králov, královna je aktivní zemědělkyní. To znamená, to nám moc nepomůže. Před tím varuji. A jinak, co se týče greeningu, tak tady ještě jednou prosím o to, aby ten návrh, který již několikrát byl vysloven, jedna z první byla paní kolegyně Jegle, tak ty ono propojení, to znamená ty zemědělci v druhém pilíři, které se účastní ekologických programů, tak ti by měli být osvobozeni od těchto podmínek greeningu. Můžu k tomu s trochu s úsměvem říci, že paní kolegyně Jegla a my nejsme vždy stejného názoru, ale pokud oba máme stejný názor, tak ten návrh přece musí být dobrý, protože to se tak často nestává. A třetí bod, capping. Tedy já tak to nechci, tedy já jsem samozřejmě proti tomu, ano, tady se lišíme s paní kolegyní, protože obsahově to pro mě neexistuje žádné zdůvodnění. Formuloval bych to takhle. Pokud toto přeháž, budeme přehánět, tak musíme být rádi, že ty tzv. velké podniky se cítí byti zpřízněni jako zemědělská rodina. Takže pokud ten capping uděláme tak, jak to navrhuje kolega Heusling eh, nebo kolegyně Hebe, mimochodem těch kolegů si nesmírně vážím, avšak přesto, tak pak by to vedlo k tomu, pokud bychom nedávali pozor, tak by z toho vznikl tak by z toho vznikly průmyslové agrární podniky. Skutečně dostali bychom tak industriální sektor a, a potom by nám ukázali, jak to jde s cizím kapitálem i bez přímých e, plateb. A tedy to je důvod, proč nesouhlasím s těmito návrhy kapingu. A za, potom ještě poslední věc, a sice e, Eh, systém, systém trhu. Tady jakým způsobem zacházíme s těmito tržními předpisy? Už jsme vyř, od, vyře, vyřešili tabák, to už je pryč, eh, milk to nám doběhne. Co se cukru týče, tak tady se zvažuje, že se to prodlouží. Potom budeme mít tržní, tržní předpisy pro bavlnu to znamená, to je otázka, kterou bychom se měli zabývat separatně, protože tyto systémy tržních řádů jsou v zásadě protisystémové, jsou nesystémové. A z druhého důvodu existují pochopitelné důvody, proč existují. Tedy měli bychom se tím zabývat. Ale rozhodně přeji všechno nejlepší zpravodajci a slibuji, že jak to bude v našich silách, budeme vás podporovat, aby ta zpráva nakonec byla úspěšná a aby získala v plénu velkou většinu. Děkuji. Zaprošen pan poseł Des, następnie nie pan poseł e, Dante, a następně pan poseł Des. A teď pan Danton a potom pan Des. budu stručný. Chtěl bych poděkovat zpravodaji, stejně tak bych chci poděkovat za jednání, která s námi vedla. A jednu věc bych ještě chtěl říci. Chtěl bych schrnout jednu věc, i když je zapotřebí diskutovat o detailech v mnoha oblastech a v, a je třeba diskutovat o přístupech. Ale ten návrh Santos se jde správným směrem lepší než návrh komise. Dále to budeme ještě zlepšovat a jsem, o tom jsem pevně přesvědčen. Ale chtěl bych zmínit několik bodů, které bych chtěl podpořit. Za prvé, Stejně tak bych považoval za správné, kdyby se jasně oddělovalo mezi základními platbami a zelenými a platbami za zelenění. To je přístup, o kterém bychom mohli diskutovat. A stejně tak velikost podniků od zvýšení ze 3 hektarů na 20 hektarů, to je také dobrý přístup. Co tady je třeba také prodiskutovat, tak to jsou především opatření greeningu. A tady máme nejrůznější pohledy na věc, jak vidíme, a po a vzhledem k tomu, že to, a to že situace ve členských státech je velice rozdílná. A čeho velice lituji, je to, že právě u náhodou komise, aby celé to vedlo k větší byrokracii, tak tady souhlasím s Britou Raimas proto, s tím v tom, že nemůžeme si dovolit více byrokracie. S ohledem na rozpočtovou situaci ve členských státech zajisté nebudeme mít více peněz, spíš méně peněz a uh, koncept, tedy kdy pokud kopírujeme agrární politiku tak, že nakonec bude 20, o 20% méně peněz, ale za to o 20% víc administrativy, tak to už s námi potom v tom farmáři nepojedou. Tedy pokud můžeme něco rozhodnout, pokud víme, kolik můžeme dát peněz k dispozici, tak a také musíme mít na zřeteli, co můžeme ještě spravedlivě vyžadovat od našich farmářů v současné době explodují eh, pro nájemní ceny za eh, orné plody. Je to, a tady zemědělci říkají, že nejhorší by bylo, kdybychom 7% plochy museli eh, dát právě z těchto ploch, tak říkajíc, eh, a zazelenit je. Před 14 dnem jeden z malý zemědělce, který obhospodařuje 100 hektarů, tak ten mi ukázal, jaký má rozpočet. 80 má pronájmu a 20% má vlastní půdy. Tedy pokud má 7% z té produkce vyčlenit, tak v takovém případě musí platit 7 tisíc eur e, e, nájemné pachtovného, i když z toho nic nemá. A pokud se, pokud se toto provede, tak se, tak se ty ceny za pronájem půdy dále ještě zvýší nejméně o 100%, o 100 eur. V takovém případě on bude muset platit 8 tisíc. To znamená, v takovém případě mu vznikají náklady o 15 tisíc větší. A pokud je to 300 eur, eur za hektar, tak potom je to 10 tisíc. A v takovém případě on mi řekne, nechte si vašich 10 tisíc a dejte mi pokoj se s vašimi podmínkami. A stačí mi tady 5 tisíc eur. To znamená, toto nejsou návrhy, které by přispěly k budoucnosti zemědělství. Souhlasím také s paní Koreni Herans, která říkala, že ta greeningová opatření od Finska po Sicílii a od Portugalska do Bulharska ne- nemohou být stejná protože Evropa je natolik rozdílná a členské státy jsou natolik rozdílné, tak si kladu otázku, proč jednoduše nenapíšeme 20% agrárních peněz, který každý členský stát dostává, musí použít pro ekologická pro ekologická opatření, a sice pro smysluplná, a sice pro takové, které budou přizpůsobena místním podmínkám. A poslední bod, abych už nepřekračoval příliš čas, tak to je téma aktivního zemědělce. Někdy je trošku se na to dívat také trošku s dávkou humoru, pane předsedo. Možná, že by bylo smysluplné, kdyby komise nám dala návrh, co je aktivní úředník. Možná, že v takovém případě bychom mohli s odkazem na takovéto hodnocení rozhodovat, co je aktivní farmář. Možná, že by to bylo velice užitečné. A u tohoto bodu bychom se takto dostalo dál. To je věc, který bych představitelům komise dal rád na cestu domů tak a tím pádem bychom si usnadnili trošku situace. A úplně poslední poznámka, tedy přerozdělování mezi členskými státy a uvnitř členských států musí být spravedlivější a tady musíme najít jiný návrh než ten, se kterým přišla komise. Luizi, děkuji hodně úspěchu a budeme tě doprovázet na tvé, při tvé práci velmi intenzivně, tak abychom na konci dosáhli něčeho dobrého pro naše zemědělce. Děkuji. Pan poslou, Merci. Je voudrais à mon tour Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za, našemu zpravodajovi za ty prvky, které do debaty vnesl a za to, že to trošku vyjasnilo. Já myslím, že už jsem tu několikrát říkal, že to ozelenění není špatný nápad, ale způsob, jakým je to navrhované, jakým se to navrhuje implementovat, se eh, mi zdá, eh, že to zemědělcům činí naprosto nesrozumitelné. Bych navázala na to, co říkal Albert. Je jasné, podle mě, eh, že eh, zemědělci by i nadále měli dostávat eh, ty platby na hektar, na těch 7 hektarů, které v podstatě vyčlení na biodiverzitu, protože jinak tím je budete penalizovat a oni nebudou chuť nic takového dělat. Já myslím, že zpravodaj navrhoval určitou diverzifikaci a více jasnosti do té diskuze o ozelenění. Já si myslím, Navíc existují určité ty bílkovinné plody, eh, které mohou být eh, používány eh, pro tu diverzifikaci. Některé plodiny výborně zlepšují kvalitu půdy. Například v otázce je možné toto velmi dobře používat. A co se týká našich zemědělců, já myslím, že potřebují jednak důvěru a jednak čas na to se zadaptovat, abych to vysvětlil. Já myslím, že se můžeme dostat z té situace, kde jenom používáme spoustu zákazů. Máme tady takový precedens eh, v té eh, rámcové směrnici provodu, která stanoví cíle a výsledky a ne požadavky a povinnosti. A já si myslím, a tomu prostě věřím já, eh, že zemědělci jsou inteligentní lidé a pokud Eh, jim dáme čas, aby eh, dosáhli výsledků, aby si ten způsob, jak toho dosáhnou, vymysleli sami, tak uvidíme, že jsou kreativní, eh, že jsou velkorysí a uvidíme, že to bude fungovat. A myslím, že tak, jak jsme sepsali ty pozměňovací návrhy, v podstatě bychom mohli žádat o vytvoření nového zákona. Potom k té otázce zeměpisných označení. Já už jsem to říkal. Já si myslím, eh, že eh, se nemusíme obávat eh, zvyšování populace v Evropě. Nemusíme se bát, můžeme se ptát, jestli budeme mít dost plodin v budoucnosti, ale podívejte, pokud za deset let nebudeme mít dost hospodářství, zemědělský hospodářství, no tak potom všechno, co děláme, bude úplně k ničemu. Já myslím, že to je naprosto zásadní otázka a musíme ji řešit. Možná, že to neplatí pro všechny členské státy. Asi ve státech, kde je ještě spousta různých malých hospodářství, ta otázka obnovování generací a tak dále e, není problematická, ale když se e, podívám na ty statistiky a na průměrný věk zemědělců, tak je to opravdu velmi znepokojivé. A samozřejmě, e, že pro zemědělce je vždy lepší rozšiřovat své statky spíš než ustupovat sousedům. Ale já jsem měl kdysi kolegu, který říkal, že izolovaný zemědělec je na tom velmi špatně. A to mi zůstalo z té doby a myslím si, že je to pravda, že je třeba na to si dát pozor. Potom souhlasím s návrhem zpravodaje, že třeba vytvořit nějaký evropský rámec, ale potom je třeba eh, to nechat na legislativách jednotlivých států. A ještě k jednomu bodu nebo dvou, eh, o kterých se tady zatím nemluvilo. Eh, jednak ta ekologická podmíněnost. Myslím si, že je třeba to zpřísnit, protože způsob, jakým je ta ekologická podmíněnost v současné době aplikována v evropských státech, vedla k velké konkurenci která může působit až nekale. Takže my to musíme celé nějak vyjasnit a stanovit jasné limity. A další věc, o které jsem se chtěla zmínit, je eh, ta vhodná plocha, protože v návrhu komise eh, se eh, navrhují podpory na hektar pro všechny zemědělce. My jsme mluvili o zprávě Herberta Hoffmana, je prostě třeba tohleto více ujasnit. Já jsem to už říkal. Tohle je chyba. My potřebujeme eh, kredity, aby bylo možné eh, lépe vyvážet. Myslím si, že ty podpory na hektar jsou opravdu eh, směšné, je to moc málo. A, takže já osobně bych byl proto, aby to nebylo pojato systematicky, ale aby tam byla e, nějaká pravidla. Děkuji. Já vám děkuji. A další řečník. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodajovi panu Kapula Santosovi za spoustu velmi rozumných nápadů a myšlenek a také za to, že navštívil Finsko v únoru, kdy tam nic neroste a on přesto Finsko navštívil. Aj, takže já bych to tady prošel ve stejném pořadí jako projev zpravodaje. Samozřejmě, že nemůžeme čekat, eh, že se tady dohodneme úplně na všem. A co se týká toho zranění, tak bych eh, tady chtěl přidat pár bodů, i když něco z toho už tady bylo řečeno. Ta otázka 30%. Já musím říct, že souhlasím s Elizabeth Kestinger, že tohle je příliš snadné podpořit, ale vyslali bychom tím dost kontroverzní poselství. Že můžeme podporovat eh, zemědělce v tom, aby dělali více v prvním pilíři. To je sice pěkné, ale Elizabeth Jegle a, a Peter York se mnou mohou počítat, až se bude mluvit o tom druhém pilíři. A to je třeba vzít v úvahu, protože spousta členských států už eh, v téhle oblasti to hodně dělá. Takže musíme k tomu přistupovat rozumně. Také mě velmi potěšilo, eh, že ty trojhektarové požadavky by měly být stanoveny spíš na 20 hektarů. To nás velmi potěšilo. Některé oblasti v Evropě pro některé oblasti v Evropě tohle prostě nedává smysl, když tady mluvíme o nějakých hodnotách životního prostředí žádat automaticky tři plány, to je prostě nesmyslné. já souhlasím s Jimem Nicholsonem. Možná bych tam zašel trošku více do detailu. Když našim občanům vyšleme signál, že když se snažíme zjednodušovat, přijdeme s dalšími komplikacemi, tak to není problém jen mezi komisí a parlamentem, ale je to problém mezi Evropskou unii a jejími občany. Na to je třeba si dát pozor. To je jako životní pojistka pro Evropskou unii. My nemůžeme vyslat signál v tom smyslu, že najednou budou mít naši zemědělci větší náklady, že naše zemědělství bude méně produktivní. To opravdu nedává smysl. A v neposlední řadě ty, ty zdvojené podpory v některých zemích jsou nutné, ale jak říkala Meredith, Ale bylo by docela zajímavé si vyslechnout, jaká přesně by byla jejich definice. Kdybychom umožnili takovou intrakonvergenci mezi pilíři. Pan kapula Santos řekl, že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 Teď jednáme o možná nejdůležitější eh, zprávě za celý mandát tohoto parlamentu, protože tato zpráva se týká nejdůležitějšího prvku společné zemědělské politiky. Ty přímé platby jsou její základní součástí a já bych chtěl poděkovat eh, panu Kapula Santosovi za eh, skvělou práci, kterou odvedl. On se opravdu snaží snaží se tam sloučit všechny názory a různé návrhy, zorganizoval spoustu setkání a snaží se najít kompromis. Nicméně všechny kompromisy mají určitý limit, který je nastaven v evropské legislativě. Já si myslím, že tady je problém, o kterém jsme nejednali. Totiž, že reforma SZP není jen politická záležitost, ale také právní. Máme smlouvu o fungování Evropské unie. A objevují se tam docela závažné potíže, například to ozelenění. Já obecně jsem pro environmentálně ekologické zemědělství. Myslím si, že zemědělská politika by eh, se měla zabývat ochranou životního prostředí a tím ozeleňováním, ale zatím nemáme ve smlouvě žádný základ pro to, abychom farmáře přinutili přijímat nějaká ekologická opatření. To není součást eh, cílů SZP. Redistribuce zdrojů. To je ještě větší problém. Odkazujeme se tu na článek 18 smlouvy, ale ten zakazuje diskriminaci na základě národnosti. A pokud po reformě litevský zemědělec dostane poloviční platbu než třeba dánský zemědělec, musíme si položit otázku, proč? Je to k tomu, že pracuje za jiných podmínek? Není. Je to jenom kvůli jeho národnosti. Ve článku 39 smlouvy říkáme, za jakých okolností můžeme nastavit ty principy společné zemědělské politiky, tak tam se mluví o regionální diferenciaci a ne o národní. Takže ve článku 40 tam se přímo zakazuje diskriminovat producenty v Evropské unii. Je to velmi jasné. jakožto polský poslanec cítím povinnost toto říct, protože obě komory polského parlamentu nedávno schválila, schválili usnesení, ve kterých eh, žádají Evropský parlament a také polskou vládu, aby vzali v úvahu tuto právní skutečnost a zajistili stejné přímé platby podle ustanovení smlouvy o fungování Evropské unie. Takže, pane předsedo, já bych opravdu rád, abyste toto pojal v podstatě jako takový můj návrh. Chtěl bych požádat výbor, aby zorganizoval veřejné slyšení o právních aspektech reformy SZP, protože tady diskutujeme o různých politických implikacích, ale vůbec jsme nezmínili ty aspekty právní. Jak se návrhy komise tedy eh, vztahují eh, k smlouvě o fungování Evropské unie? Já tam vidím dost problémů. Já jsem tady zmínil ty nejkritičtější jenom. Až budeme hlasovat o tomto nařízení, tak bychom si měli být jisti, že neporušuje eh, základní ustanovení Evropské unie. Já bych opravdu chtěla to slyšení o právních aspektech reformy. Myslím, že bychom se na to měli zeptat expertů na evropské právo, abychom si to vyjasnili. Protože pokud si nejsem jist, že hlasuji pro nějaké řešení, které je v souladu se smlouvou o fungování Evropské unie, tak nezávisle na politických kompromisech nebudu moct žádné řešení podpořit, pokud si nebudu jist, že to skutečně eh, je právní, právně v pořádku. Takže bych se chtěl přimluvit za to, aby náš výbor zorganizoval takovéto slyšení. Děkuji. Panie pośle, zostanie to odnotowane, a myślę, że warto, aby pan przygotował to, co pan mówił. My jsme si to zaznamenali. Já myslím, že by možná stálo za to, kdybyste připravil nějaký písemný návrh k tomuto, kde bude jasně napsáno, co žádáte. To by bylo pro výbor opravdu užitečné, abychom to měli nějak konkrétně Takže tímto jsme vyčerpali seznam řečníků. Já tady mám dva prvky pro zpravodaje ještě. Otázka tedy dotací, které eh, ovlivní úroveň příjmů, vázající, vázající se na počet zaměstnanců na hektar. To je jedna. A moje druhá otázka eh, je následující. To ozelenění. Má to být základním prvkem rozhodujícím prvkem pro základní platby? A třetí otázka. Já vím, jak nesnadné pro vás je o tom mluvit, ale mohl byste možná to znovu zvážit a poskytnout nám nějaké písemné informace. Pro nás by to bylo opravdu užitečné, protože máme tolik různých otázek, jsou tak komplikované, že abychom vás mohli v budoucnosti podporovat, potřebovali bychom od vás něco, třeba nějaké stanovisko, nějaký dokument. Promiňte, že to vás ještě žádám, ale byli bychom za to opravdu velmi vděční. A také by bylo dobré, kdybychom tu diskuzi ukončili dnes. Děkuji. Dobrý den, senhor naturalmente... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být co nejvíce stručný, protože máme ještě další důležitou věc, kterou musíme prodiskutovat. Já bych chtěl ale nejdříve poděkovat všem kolegům za vaše názory. A nejenom za vaše příspěvky, ale za to, že jste byli tak konstruktivní. Já doufám, že tento konstruktivní přístup eh, nám zůstane do konce, i když máme na tuto otázku různý názor. Já jsem zaznamenal, že kolegové ze všech politických skupin mají stejný názor na to, že musíme nalézt eh, konkrétní řešení. Konkrétní řešení pro problémy, které vyplývají z tohoto návrhu komise. Všichni souhlasíme v tom, že parlament potřebuje silnou pozici, aby měl silnou váhu v rámci vyjednávání. Bylo zde předloženo mnoho dotazů, ale ten čas, kterým disponujeme, není dostačující. Musíme předložit k překladu do poloviny května písemný dokument, zprávu a bychom měli v červnu hotové ostatní jazykové mutace, aby 18. či 19. června jsme mohli předložit tento dokument. Takže e, máme málo času, kolegové a já, tři týdny maximálně pro vypracování tohoto dokumentu. Proto bych chtěl požádat ty kolegy, kteří se chtějí vyjádřit, tak je prosím vypracujte písemně a co nejdříve během tohoto týdne, pokud to bude možné. V každém případě já vám jsem k dispozici, tak jak to bylo dosud, pro bilaterální kontakty. Protože existuje mnoho komplikovaných problémů, které se velmi obtížně vysvětlují. Já jsem pochopil, že eh, ne všichni pochopili eh, můj názor ohledně ozelenění nebo o té dvojité platbě. To je otázka, která dělá starosti mnoha kolegům. Pokud jde o tu eh, dvojitou platbu, tak nedělejte si starosti, protože už existují přímé platby z prvního pilíře a platby pro environmentální opatření z druhého pilíře pro stejnou plochu. A s tím nebyl nikdy žádný právní problém. To už existuje prakticky ve všech členských státech. Jinými slovy, existují-li problémy, musíme nalézt technická, právní řešení a etická řešení. V každém případě si myslím, že nebude možné eh, schrnout veškeré připomínky. Některé příspěvky potvrdily moje pochyby, eh, například pokud je o ty technické problémy, které se obtížně vyřeší, ale pokud je o tu samotnou strukturu reformy a strategie vyjednávání, kterou chceme mít, tak tam si myslím, že všichni jsme zajedno. Já si myslím, že jsem pochopil vaše hlavní obavy a pokusím eh, se je odrazit v té zprávě, kterou předložím, co nejdříve to bude možné. Pane předsedající, já si myslím, že asi nemá smysl, abych zareagoval na všechny dotazy, které zde padly. Možná bych mohl, ano, odpovědět na ty poslední dotazy, na ty přímé dotazy pana předsedy na konci, jestli jsem to dobře pochopil jakou váhu mají přímé platby na příjmech zemědělců. Takže v konkurenceschopné um, otevřeném zemědělství někdy ta hospodářská soutěž je nekalá ze strany jiných regionů či zemí ve světě, no tak samozřejmě ty přímé platby jsou zásadní pro zemědělce nemohli bychom být konkurenceschopní ve světovém měřítku, pokud bychom neměli tyto přímé platby. E, ta základní platba o které se zde tak hovořilo. Je nemožné, abychom měli základní podporu, nebudou-li stanoveny eh, předpoklady pro přístup eh, k této platbě. Jestliže to, co se stanoví, je smlouva mezi úřadem a zemědělcem. Existuje-li požadavek pro ozelenění, proto, aby ta platba mohla být získána, no tak ten rámec musí být jasný. A potom pokud jde o, kolu, pokud jde o kolega Bosičenského, já nejsem schopen dobře vyslovit jeho příjmení. No tak to jsou právnické e, problémy, pochybnosti, to zachází dál než to, o čem jsme hovořili, tak já si myslím, že pokud jde o ty právní aspekty, tak eh, můžeme svolat veškerá potřebná slyšení, aby eh, tyto pochybnosti mohly být rozptýleny ohledně té práce, kterou vykonáváme. My, eh, jakožto legislativní úřad, musíme být také strážci legálního aspektu a proto si myslím, že byro tohoto výboru udělá všechno proto, aby byly rozptýleny pochybnosti v tomto směru. Opakuji ještě jednou, děkuji vám za vaši podporu, Tady mě máte, jsem vám k dispozici a individuálně rád vysvětlím veškeré pochybnosti eh, v kavárně, o přestávkách, kde to bude potřeba a také jsem tady proto, abych eh, získal vaše eh, připomínky, které mi poros, prosím pošlete co nejdříve, tak aby v červnu jsme měli co možná nejdelší vyjednavací lhuty s pozměňovacími návrhy, tak abychom dosáhli silného konzistentního návrhu. A, a abychom eh, tedy dostali naší úloze jako, eh, jako zák- společných zákonodárců. Je prožba, by... Já vám děkuji. tak my si myslíme, že by bylo dobré vyhovět zpravodajovi. Já si myslím, že konečná podoba této zprávy je věc, na kterou se všichni velmi těšíme. Ještě dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedající. Pokusím se být velmi stručný s ohledem na postupující čas. Děkuji také panu Koplose Santosovi za to, že jste byl připraven dát nám, tak říkajíc, první pohled do vašich úvah o tom, jak bude vypadat vaše zpráva. Já sdílím osud všech ostatních německoparlantních lidí, že jsem ne ve všem rozuměl tomu návrhu a kam spěje, ale určitě to si ještě vysvětlíme. Jenom velice stručně k těm bodům, ke kterým bych chtěl uvést pár připomínek. Co se konvergence týče mezi členskými státy, tak komise učinila návrh, který spočívá v tom, že jednak to bude aproximace dotací, které jsou buď nad anebo pod úrovní průměru Evropské unie, ale vedle toho jsou tam ještě další faktory, které hrajou také roli při vyměřování těchto dotací. Ta, <coughs> ta čísla, která jsem dostal, se mi zdají být je velmi stižádostivá. Avšak samozřejmě celý ten koncept, který chcete předložit, je třeba znát e, celostně tak, aby byl možné se k tomu dále vyjádřit. Velice důležité v diskusi byl komplex screening. E, jednak to bylo oddělení mezi základními palmami a greeningem pokud se podíváte na návrh komise, tak skutečně se jedná o dvě různé platby. A z tohoto pohledu domnívám se, že ten zájem, který zde byl vědřen, neodchyluje se od, záj, od návrhu komise naopak. E, otázka zatím ovšem je, jak to vypadá se sankcemi, které zde přichází v úvahu. Tady komise k tomu připravovala pracovní dokument, který byl rozeslán členským státům v radě, ale stejně tak samozřejmě byl postoupen také parlamentu. A zde jsme navrhli takovou alternativu, která by říkala, že samozřejmě, že neexistuje, tak říkajíc, dopad eh, sankcí ze screeningu na základní platby, ale pokud někdo vůbec nebude zazeleňovat nebo za, záměrně neprovádí greening, tak v takovém případě ta sankce musí jít nad 30%, ale to vůbec není žádná novinka v agrární politice, to už známe z jiných věcí, z náhrad, známe to z, z dřívějšího e, ponechávání ploch bez, obtěro, ob, bez obdělávání, tedy odtud známe tu sankci, že to jde nad 30%. A, a dále. Potom jste tam hovořil o té minimální hranici více než 50% ohledně diverzifikace. Já jsem tomu rozuměl tak, že to má platit pro prioritní ekologické plochy, ale to jsou čísla, která se nám, to jsou čísla, která se nám zdají být příliš vysoká. Pokud eh, uvedete 20%, tak určitě členské státy vůbec vyloučíte z možnosti greeningu a tím pádem by ten greening, greening byl, tak říkajíc, velice oslaben a rozmělnět. My jsme tady navrhovali hranici 3%. Jinak jiná minimální hranice v podstatě nemá žádný velký smysl. Co se týče rotace dále, která by se zapracovala do greeningu, tak tady bych chtěl poukázat na to, že jsme se pokusili najít takové řešení, které je v souladu se základou ročního ročních plateb Eh, rotace je ovšem víceletý postup, který by imenzním způsobem zvýšil a z, zkomplikoval kontroly. A dal, bylo by to tedy proti zájmu článku. Co se, co se týče proteinových rostlin, tak tady e, dosáhnout nějaké adaptace, tak to by skutečně bylo, v, bylo spojeno s problémem se zelením a také by nám to dělalo problémy s VTO. Také se hovořilo o Natuře 2020, to jsme nezapracovali do, do greeningu z toho důvodu, že status Natury 2020 v zásadě eh, nepřináší žádné povinnosti, nejbrž se projevuje pouze tehdy, když se vytvářejí samostatné plány odbospořování členskými státy. A to nevšude bývá, to nevšude tomu tak bývá. A proto je to velice těžké přistoup, přihlížet při těch jednáních a při tom pojednávání věci právě k této natuře 2020. A co se týče aktivního zemědělce, eh, tak tady bylo, eh, tady jste se stěžovali, že je to příliš složité a že to způsobí velkou administrativní náročnost. Z tohoto v současné době přeskoumáváme modem a vyzkoušíme moder, který by se opíral o negativní seznám, tedy z výčtu určitého druhu operací, které nechceme zapracovat do přímých plateb, avšak několik jako absolutní důvod k vyloučení, nýbrž vyloučení možnosti podniku tedy má tam mít podnik přesto možnost dokázat, že přesto je aktivním zemědělcem, protože tady se snažíme nediskriminovat, protože takový, aktivní, takový aktivní seznam eh, určitých eh, činností, které, nejsou zaprac, které tam nejsou uvedeny, tak eh, to by vylučovalo ty, kteří dělají jiné činnosti a tím pádem bychom měli potenciální problém diskriminace, ale při tom převrácení důkazního řemese, tedy když určité věci budou vyloučeny, tak to by mohlo vést k tomu, že by to snížilo celou řadu těch přeskumných činností v rámci administrativního zpracování. A co se cuppingu týče a greeningu, tak tedy byly vyjádřeny dvě myšlenky. Jednak například svého druhu, zapracoval do toho také inovační část, účastku a anebo základní plochu. U greeningu eh, tam byl podnět provádět transfer neužívaných prostředků do druhého pilíře. Oba tyto návrhy podle mého názoru jsou administrativně velice těžko proveditelné že rozhodně by to nebylo zjednodušení, nebož naopak bylo, by to bylo velké ze složiště, ze zkomplikování té věci, protože bychom tím museli při, při hlížet nejenom k těm daným kritériím, nebo také k dalším těžko měřitelným kritériím. A, co, a pokud by se převáděly nevyužité prostředky do druhého pilíře, tak je třeba mít na to, že bychom to prováděli s tím výsledkem, že bychom každý rok to museli přizpůsobit vůči více, v rámci více letého finančního plánu. To znamená, že bychom mohli prokazovat na tím, co vlastně tedy bylo nebo nebylo možné použít a co tedy bylo nebo nebylo možné převést do druhého pilíře. A, a tím pádem bychom ty částky, které smějí být transferovány, museli každý rok měnit. A potom dále tady byla ještě jedna věc, a sice zcela generně z hlediska zjednodušování, tak to číslo, tam se hovořilo o těch 15% na administrativní návrhy, což to je to číslo, které vychází z Impact Assessmentu komise, to jsme si nevymysleli, a nevztahuje se to na, celou reform, na celý reformní návrh, nejbrž pouze na oblast přímých plateb. A vztahuje jedna věc tady nezahrnuli do toho. A sice náš návrh v těch členských státech, ve kterých jsou dobré a dobře fungující kontrolní systémy, tak v těchto členských státech těm můžeme dát možnost, aby snížili tyto sazby na kontroly. To je v návrhu horizontálního nařízení a tedy každému členskému státu to umožňuje masivní zjednodušení a redukci administrativních návrhů, které nejsou v těchto 15%, protože jsou tam i nějaké další body, také jako jdeme tomu jednotná organizace trhu a další věci, kde dojde k významnému zjednodušení. Takže se domnívám, že celá ta že ty částky, které potom budou použity, tak to nebude představovat 50%, 15% nejbrž méně, ale my jsme toto číslo stanovili právě a pouze pro přímé platby. A poslední věc, akty přeneseném pravomoci. Ten nám velice záleží na tom, aby v zákonodárství, v legislativě byly tyto akty zapracovány, protože za prvé to umožňuje větší flexibilitu v legislativě a za druhé při přijímání těchto aktů tady přísluší parlamentu jeho řádná role. Ale tady domnívám se, že se budete muset dohodnout se členskými státy, protože o tamtud přichází největší odpor. A ty právní otázky, jak se o tom hovořil, tak my jsme samozřejmě také tento návrh přeskoumávali z hlediska právních e, předpisů a mohu vás ujistit, že ten návrh, tak jak je proveden a v těch hledistích, o kterých se hovoří, je právně v pořádku a nikdo se nemusí obávat, že za určitých okolností s ohledem na body, o kterých jste se zde byli zmínili, před Evropským sou, by se dostal před Evropský soudní dvůr. Děkuji vám. Proszę Państwa, nie ograniczaliśmy nikomu głosu w dyskusji, bo ważny temat. No, my jsme e, tady neomezili ničí možnost se účastnit diskuze. Ovšem e, to mělo dopad jaksi na organizační frontě. Myslím, e, že tady stojí za to tady říci, že jsme tady zmínili spoustu kontroverzních otázek. Je to opravdu znepokojivé, tak jak budem mluvit s farmáři o takovýchto otázkách. Byl tam ten, eh, ta kontrola stavu, byla tam zpráva DES, zpráva Lions. Vypadá to, že se dostáváme eh, ke zjednodušení. V budoucnosti by všechno mělo být jednodušší. A teď se to najednou stává tak, tak složité a komplikované. Tak nejasné. Že to vyžaduje velice jasné přehodnocení situace, jak jsme se vůbec sem dostali a kam nás to povede. No tak já bych to uzavřel s následujícím. Bod, eh, na kterém jsme měli pracovat s panem Vojtěchovským, bude odložen eh, na květen nebo červen. Ehm, bohužel tedy budeme muset stanovit nějaké nové datum. To tež, co se týká těch budoucích kritérií eh, pro určování znevýhodněných oblastí. Udělá to sekretariát našeho výboru eh, společně se zástupci DG Agri. Dnes bohužel nebylo možné eh, zpracovat tuto důležitou otázku. Potřebujeme eh, pořádně prodiskutovat tuto zprávu o přímých platbách. Já se tady přemomlouvám a a Ještě formální otázka. Zusammenhang möchte ich Sie bitten, Chtěl bych vás požádat, aby ten termín byl stanoven co nejdříve, protože všechny členské státy v tuto chvíli vedou velice intenzivní debatu e, o druhém pilíři. To znamená, měli bychom zásadně vidět, co to je znevýhodněná oblast. Všechno je to pro mě zatím velice neznámé a cizí. A chtěl bych vás také požádat, abyste k tomu dali k dispozici dostatečný čas, protože tři čtvrtě hodina to se mi zdá těžké a málo. Minimálně hodina by k tomu byla zapotřebí, protože si uvědomuji, že je tady celá řada otázek k tomuto tématu a prosím, abyste tak učinili co nejdříve. Děkuji. Podělám pos- paní posel, pan posel Nikolson Já sám souhlasím, pan Nikolson. Jen velmi stručně děkuji eh, za to, že jste to zmínili. Je to dobře, ne, že by to byla tak úžasná eh, debata, ale také by nás docela zajímalo, jak to bude s těmi znevýhodněnými oblastmi, protože to se týká spousty lidí. Nemohli bychom Mm, nemohli byste nám zítra ráno říct, kdy ta diskuze má proběhnout, abychom si byli jistí, že se zúčastníme, protože je to pro nás opravdu velmi důležité. Potřebujeme vědět, eh, které datum to bude. Zítra ráno bychom na to měli čas, protože jsem měla hlasovat o mojí zprávě, ale to eh, se teď eh, zrušilo, takže možná nám zbyde trochu času na něco jiného. Já samozřejmě nechci říkat sekretariátu, jak organizovat náš pořad jednání, to bych si nikdy nedovolil ale chtěl bych jasně říci, že tohle je velmi důležitá otázka a musíme to probrat někdy jindy, kdy tady budou moci všichni být, protože je to velmi důležité. A když už tady máme um, pána z komise, tak já bych se ho na něco zeptal. On říkal 15%, který stanovil účetní dvůr, to jsou ale jejich čísla. A teď říká, že těch 15% už tedy ne, tak co tedy, jako bude to víc nebo míň, nebo co to bude? Nemohla by komise konečně e, říct, jak to přesně bude, nějaké jasné číslo o tom, eh, kolik to všechno bude stát navíc, kolik budou muset eh, plát, vlády v Evropské unii zaplatit, aby implementovaly jejich návrhy? Przykro mi, panie pośle, to pytanie na kolegy. Je mi to líto, ale budeme muset odložit i odpověď na tuto otázku na příští zasedání. No a můžeme si požádat písemnou odpověď. A teď dám slovo poslednímu řečníkovi. Už máme jen minutu. Já danke, Děkuji, pane předsedající. Mohu se pouze připojit k tomu, co řekli dva předřečníci. Jsme tady v dobré situaci. Dlouho jsme čekali na to a připravili jsme se na tuto diskusi s komisí. Minulý týden jsme také eh, měli dotazy na radu ve Štrasburku. Bylo to naprosto neuspokojící a měl jsem pocit, že to i der bez respektu vůči parlamentu, jakým způsobem odpověděli a já, tady to se mi velice nelíbilo, jakým způsobem se chovala, chovala rada, eh, protože dorazili pozdě a nic neřekli. A proto bych vás chtěl poprosit, abych, abychom s tím začali znova tak, abychom si to naplánovali tak, aby k tomu byl čas a aby to nebylo vytěsněno jiným programem. Děkuji vám. Přijmujeme Państwa uwagi. Proszę także, aby sekretariat o tych uwagach poinformował. Dobře, já také požádám sekretariat, aby eh, zaslal ten informace naši, našemu panu předsedovi De Casio a abychom začali s komisí jednat co nejdříve. Abychom měli více času na tuto prezentaci a na následující diskuzi. Já vám zatím všem velmi děkuji, děkuji také tlumočníku.